vážené kolegyně a kolegové, dobré ráno. Já vás zde dnes všechny vítám na naší poslední schůzi výboru pro rozpočet v tomto volebním období, nebo v každém případě na poslední řádné schůzi v tomto volebním období. Máme ještě jednu mimořádnou schůzi 11. června, ale to je tedy v každém případě alespoň konec naší běžné práce. Máme eh, schůze je vysílána na internetu, webstreamována jako vždy. Všichni vidíte na v dokumentu, jaké jazyky jsou k dispozici tlumočnické, takže to nemusím předčítat. Mám pouze další sdělení a to schůze koordinátorů je, protože myslím si, že není nic na programu, tak je zrušena. Nicméně jsem slyšela, že možná některá frakce by měla nějakou potřebu, pokud by tomu tak bylo, tak eh, ať ta frakce tedy by nás o tom rychle informovala, tak abychom na, rych, na konci schůze mohli zde zůstat v kruhu koordinátoru, abychom případně vyřešili ten nějaký konkrétní bod, který by byl předložen tedy na základě potřeby té či které frakce. Nyní se tedy dostáváme k zápisu. Postupujeme jako vždy, zápisy jsou předloženy a pokud nikdo do konce schůze nebude mít žádný požadavek, žádnou připomínku, tak bude zápis považován takto za schválený. A nyní se dostáváme k bodu pořadu jednání 4, a to monitorovací skupina pro výzkum a inovace. A zde tedy je naše zpravodajka. Zpravodajka tedy pro příští rozpočet, tedy rozpočet na rok 2015 zde nemůže být, protože už je ve vysokém stupni těhotenství a nemůže tedy již létat letadlem. Takže je to tak. Doufejme, že. Takže, takže ta monitorovací skupina pro výzkum a inovace, včetně pro malé a střední podniky, je jako vždy, byla jako vždy organizována spravodajkou pro letošní rok Ann Kensen a spravodajkou pro následující rok Ela Gardia Baltazar. A to tedy bylo třetí a poslední monitorovací skupina. V NU nacházíte také informaci o tom, kdo se účastnil i ze strany výboru, komise, potom další účastníci a možná by nám tedy mohla stručně poinformovat, jaké tedy eh, můžeme vytěžit závěry a důsledky z této monitorovací skupiny. Sorry, I just arrived. Eh. Já se omlouvám, právě jsem eh, dorazila. V této monitorovací skupině jsme se hlavně ptali komise a nevím, zda komise eh, bude o tomto hovořit. Eh, v podstatě jsme kladli dotazy týkající se startu nových programů, jak ty jednotlivé možnosti, které byly přeloženy za legislativní období, budou přijaty, jak, jak, zda se začne včas, jak se začne. A pak je to otázka RALu, Hesta eh, těch přebývajících prostředků, a jak zajistit hladký přechod. A byl samozřejmě určitý zájem o malé střední podniky Kosme, abychom zajistili, že všechno bude správně fungovat. Zvláště jsme se zaměřovali na určité rozpočtové položky týkající se dluhu, financování investic ve e, výzkumu. prostředků malých a středních podniků. Já vím, že je to všechno ještě na počátku, takže je obtížné o tom nějak hlouběji se rozhovořit a, a vysvětlit, jak to bude fungovat, ale e, my jsme chtěli slyšet s paní Gardia Sabal eh, o těchto věcech víc. O těchto programech zaměřených na výzkum a inovace u malých a středních podniků. Jak A jak si tedy komise představuje, že to bude všechno fungovat? Myslím si, že to je tedy ta mm, nejdůležitější stránka, o které jsme chtěli něco konkrétně slyšet. Eh, a potom, co se týče jednotlivých eh, eh, konkrétních činností malých a středních podniků, tak budeme se zaměřovat na pár nových programů. a jak tedy eh, vypadá situace s prvními veřejnými eh, zakázkami, výběrovými řízeními. A abych se tedy nadechla, tak předám eh, slovo paní předsedkyně a ráda bych slyšela, co tomu také říká komise. Ich frage die Kommission. Nyní se tedy obracím na komisi. Pokud tedy já nechci samozřejmě nikoho přímo vyvolávat, ale prosím, musíte si to rozhodnout mezi sebou, kdo tedy se vyjádří nebo naváže na to, co říkala An, vážená paní předsedkyně. I would like to start. Já bych rád eh, zahájil eh, poděkováním tím, že eh, máme jako komise můžu se vyjádřit. Já jsem eh, Wolfgang Bočer, já jsem zástupce generálního ředitele v DG Research a já chci především omluvit našeho generálního tajemníka, který, generálního ředitele, který se chtěl sice zúčastnit, ale momentálně se účastní veřejného slyšení v parlamentu k občanské iniciativě jeden z nás. Jak již bylo řečeno, jde zde o tři věci. Především eh, implementace Horizontu 2020, eh, peníze pro výzkum a vývoj a podpora malých a středních podniků podle nového rámcového programu. V písemné odpovědi se vyskytují dva prvky a já bych to mm, zhruba nyní stručně zhrnul co se týče horizontu 2020 a otázek, zda eh, se to podaří hladce spustit. Tak já musím říct, že hladký start se podařil díky přípravných, přípravným pracem, eh, které probíhaly současně s institucionálními vyjednáváními. Takže vlastně už v prosinci 2013 jsme uzavřeli, jak to bude vypadat v roce 2014-15. A e, první výběrová řízení ve, e, v, e, ve výši 50 milionů eur, jež byly spuštěny a vyhlášeny k prvnímu k prvnímu prosinci 2013. Část již eh, byla uzavřena v březnu a eh, zbývající 27 eh, bude rozhodnuto v dubnu. Jak to vypadá? My jsme na 47 výběrových řízení získali 8 tisíc reakcí, No a nyní je budeme vyhodnocovat eh, podle excelentnosti a eh, dopadu na ty hodnoty, které si přejeme. Chceme, aby to reflektovalo eh, zvýšený a posílený důraz, kterou tady kladou evropská společenství na inovací a rozvoj. Eh, jak říkám, dostali jsme více než 8 tisíc návrhů projektu, ale teď je teprve budeme vyhodnocovat, eh, zatím tak daleko nejsme. Co se týče disponibilních prostředků, eh, chci vám na začátku poděkovat za neutuchající podporu pro vývoj a výzkum jede o víceletý program pro eh, výzkum a inovace, do kterého se dostalo více peněz na příští období. Eh, eh, na druhé straně ovšem byly i určité škrty, které se nám nicméně podařilo zmírnit. V komisi máme zkušenost, že se nám nedostává Eh, dostatek peněz na placení závazku. Eh, například v minulých letech jsme měli 7,5 eh, prostředků na přislíbené platby, ale potom tedy, když se měli platit to, co jsme tedy slíbili, dostali jsme pouze 4 takže to jsou problémy. Eh, musíme říct, že pro víceletý eh, finanční program jsou nyní, je nyní situace ještě zvázanější, takže můžeme očekávat se zhoršeným plněním. Eh, abychom mohli plnit své závazky vůči příjemcům těchto peněz, tak to budeme samozřejmě potřebovat Eh, určitou pomoc a v podobě třeba eh, přesunu prostředků mezi lety. A eh, to bude nutné takto udělat v rámci horizontu 2020. Důležité je, abychom tedy byli tímto společenstvím pro výzkum a inovace a abychom měli strukturální rovnováhu mezi Eh, přidělenými plánovanými prostředky a já doufám, že nás v tomto budete podporovat. Eh, všechno to může přispět k růstu konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v Evropě. Konkrétně nyní k opatřením pro malé a střední podniky. Jak jsem právě naznačil, nemáme momentálně eh, zatím tedy výsledky těchto výběrových řízení, to je příliš brzy, nicméně eh, mohu vám říci, eh, jak se nám dařilo plnit cíle z toho programu číslo 7. Naším cílem v tomto programu bylo to, aby alespoň 50 eh, prostředků bylo věnováno na spolupráci s malými a středními podniky. A musím říct, že jsme to splnili a dokonce eh, místo těch 15% eh, jsme dali 17% na eh, spolupráce s malými středními podniky. Zejména jsme byli úspěšní v oblasti nanověd a výzkumu v oblasti bezpečnosti a v těchto oblastech dokonce měly malé střední podniky podíl přes 20 Dále malé střední podniky se účastní společné technologické iniciativy a zde mají taky podíl přes 20 V rámci Horizontu 2020 komise, jak víte, se bude ještě více soustředovat na malé střední podniky v rámci běžného legislativního procesu. My máme řadu doplňkových eh, podpůrných mechanismů pro Horizont 2020 zaměřený právě na malé střední podniku. My eh, jsme zde zajistili podle požadavku Evropského parlamentu eh, zavedení jednotné implementační struktury. Máme zde iniciativy podle článku 5 a řadu Eh, nástrojů, které jsou specificky vytvořené pro malé střední podniky. Eh, dále máme ještě cíl, což je novinka, eh, aby část peněz, která bude na malým středním podnikům, se zvýšila z 15 na 20 v oblasti společenské výzvy a průmysl. A závěrem eh, tolik eh, bych řekl, že eh, je zručný obsah těch písemných odpovědí, které jsme vám poskytli a já vám děkuji za pozornost. Děkuji. Tak, kdo chce ještě promluvit dále, prosím. Děkuji. Jsem Christian Weinberger z DG Enterprise. Během příprav této schůze jsme byli požádání, abychom dodali svůj vlastní aspekt eh, také eh, z hlediska kosma, kosme. Význam, který je přikládán malým a středním podnikům, také eh, v kontextu výzkumných a inovačních programů narůstá. Mnohé prvky se projevují už ve zprávě, kterou jste dostali a já bych chtěl zdůraznit čtyři konkrétní body a všechny souvisí s eh, pracemi na novém rámci. Tak za prvé finanční nástroje. Jak víte, oni, máme tady eh, finanční prvky, které se navzájem budou doplňovat v nadcházejícím období Zvláště velký význam jedna, eh, přikládáme eh, jednání s pověřenými orgány, tak aby se peníze skutečně dostaly tam, kam mají být nasměrovány. A dále eh, se budou postupně nahrazovat stávající na finanční instrumenty, tak aby Evropská unie byla viditelnější a měla pevnější zpětnou vazbu. My tedy eh, doufáme, že budou splněny dohody, které byly eh, uzavřeny například s Evropským investičním fondem. Za druhé, výrazně jsme posílili agenturu EASME, e, eh, která nahrazuje agenturu JAČI a nyní se soustředuje hlavně na malé střední podniky. Eh, bude mít trojnásobné prostředky a eh, bohužel vzhledem k tomu, že eh, to vše bylo přijato nebo schváleno teprve koncem roku, tak tato agentura se teprve tvoří, teprve provádí nábor zaměstnanců, čili zatím nejsme tam, kde jsme chtěli být. Nicméně ta možnost mít všechno na jednom místě, to je celkem, celkem dobrý, eh, dobrý výhled na eh, budoucnost malých a středních podniků. Máme zde jeden nový prvek, eh, který bude fungovat v příštích sedmi letech, to je instrument pro MSP a my doufáme, že to bude nová forma podpory inovativních malých a středních podniků, které nabízejí nové produkty a služby. Detaily dosud nejsou dořešené, ale eh, jsou tady ještě nějaké potíže, které bude třeba eh, pokynat, ale musím říct, že, eh, že hm, už jsme dostali zhruba 320 návrhů do Eh, výběrového řízení, které trvá teprve jeden eh, měsíc, takže předpokládáme, že návrhu dostaneme eh, víc než tisíc. Takže vypadá to dobře a doufáme, že to bude fungovat, budeme se snažit. No a ještě poslední bod a to jsou tedy přidělené prostředky, Eh, musím připustit, že v roce 2013 měla agentura problémy s tím eh, v souvislosti tedy eh, s restrikcemi v oblasti plateb, které se nepodařilo vyplatit. A nebyly splněny termíny. Takže se nám ty nedoplatky z naší strany tedy zvýšily ze 3 na 9 Čili to znamená, že eh, pokud se týče směrnice o, o opožděných platbách, tak tam jsme tedy nedosáhli stanovených cílů. My se snažíme o nalezení strategií. Eh, jeden způsob je to, že bychom výběrová řízení časově o něco odložili, tak abychom eh, mohli platit alespoň zálohy z rozpočtu dalšího roku, což ovšem znamená hrnout ten problém před sebou, není to řešení. Poněkud eh, máme obavy z toho, eh, jak nedostatek těchto prostředků se celkově projeví. Budeme muset najít nějaký chytřejší způsob, jak se s tím vyrovnat a prostě, abychom eh, to neřešili jenom umělým, umělým bržděním celého mechanismu. To je vše a jsem připraven odpovídat na vaše otázky. Děkuji vám. Děkuji. A nyní další řečník z komise, prosím. From the European Regional Development. Já jsem z Evropského regionálního eh, fondu a politiky soudržnosti. A budu hovořit e, o otázce číslo 7. Jak uspořádat prakticky podporu ze strukturálních fondů a investičních fondů pro malé střední podniky v oblasti výzkumu a inovací. Nejvýznamnější nástroj, který k tomu máme, je tentokrát je e, podmíněnost, e, která zavádí určitá kritéria vyznačení prostředků. Takže my žádáme, aby 80%, 60%, 50% celkových prostředků bylo vyznačeno pro výzkum a inovaci pro malé a střední podniky, pro informační a komunikační technologie a pro energetickou účinnost a obnovitelné zdroje. Což nám poskytuje indikativní částku zhruba je 110 miliard Eh, od kterých 23 miliard odčítáme na energetickou účetnost, takže to je zhruba 80 miliard pro výzkum a inovace malých a středních podniků a eh, informační technologie. Podíváme-li se na to vyznačování prostředků, tak to je ještě druhá důležitá věc. A té se říká strategie eh, pro tu nejchytřejší specializaci což je specializace zaměřená na to, že pokud nemáte na tu chytrou specializaci eh, přímo eh, vyznačené eh, prostředky, tak nejde můžete získat peníze prostřednictvím strukturálních fondů. A tímto my mobilizujeme opravdu tisícovky malých a středních podniků, a tímto vlastně odhalujeme eh, možnosti malých a středních podniků a pomáháme jim tedy využít eh, patřičné prostředky. A tentokrát je také důležité si uvědomit, že v tom novém nařízení je článek 65, který umožňuje společné financování mezi eh, fondem SV a horizontem 2020, ku příkladu. A máme kolegy, zejména v DG pro výzkum, kde se zabývají metodickými nástroji. A kromě pilotních projektů, který, eh, které byly inspirované Evropským parlamentem, kterému eh, eh, říkáme schodiště k excelenci, tak máme ještě tady další možnosti, jak dosáhnout tady horizontu 2020 s ohledem na malé a střední podniky. A v praxi tak jak to vidíme, dokončujeme i konzultaci v rámci komise ohledně nového průvodce o synergiích mezi fondy, horizontem 2020 pro konečné e, příjemce, aby věděli, jak efektivněji e, jednat. A tato e, potřeba, tato potřeba komplementarity a synergií napříč eh, politikami Evropské komise v oblasti výzkumu a eh, inovací pro malé a střední podniky, nám eh, se začlenit do těch společných ustanovení v nařízení a žádáme ty řídící orgány, aby své operační programy podle toho přizpůsobili a aby nám sdělovali, jak je dosáhnout těchto cílů. Poslední je ještě e, za zástupce e, DG Ekfin Georgios Floros. Statement, uh, an introductory statement only to answer. Já bych mohl odpovídat na otázky, nebo mám udělat e, úvodní prohlášení takové. Pokud to není zapotřebí, tak můžu odpovídat na otázky. Dobře, takže nyní tedy nejprve dáme slovo zpravodajce pro letošní rozpočet a zda tedy má ještě nějaké otázky, ale já také mohu položit moje otázky. Právě jsme od vás Hovoří se o tom příliš nízkém rozpočtu, příliš napnutém, zejména pokud se týká plateb. A já si kladu otázku, co vy na generálních ředitelstvích děláte proto, abyste přesvědčili DG Budget o tom, aby se předložili nové další návrhy na příští rozpočet, aby se to pořád neopakovalo, aby to nebylo za tež v příštím roce. Nejdříve Anna tedy a potom Jan. Ja, Ingeborg, ja. ja. Uh, uh, Já si také myslím, tak jak to bylo vysvětleno, že, je, že to jsou teprve prvopočátky těch nových programů, ale samozřejmě nám šlo o to, vzhledem k tomu, že tak napětá situace s platbami a že jsou potíže s placením starých programů, tak je otázka předběžných plateb A i ty předběžné platby jsou nižší, než bývaly dřív. To je tedy naše hlavní obava. A já bych ráda podotkla, že odpovědi, které jste nám poskytli, nejsou v našem materiálu. Já doufám, že budou na internetu, protože bych ty odpovědi ráda našla, abychom takto měli dobrý přehled toho, jak postoupily programy, kam jste se dostali a abychom také měli příklady uh, ohledně malých a středních podniků o tom, co již bylo provedeno. A já to považuji opravdu za velice užitečné jako vysvětlení. A je velmi důležité, abychom tento materiál měli k dispozici také pro veřejnost, ale i pro ty, kdo hm, sem přijdou po nás. A to není eh, zas tak vzdálená doba aby mohli eh, pokračovat v tom, co již bylo započato a navázat. Chci vám poděkovat za toto velice, velice kompletní vysvětlení našich dotazů a za přehled toho, jak budou působit nové programy a co již bylo vykonáno pro malé a střední podniky v oblasti výzkumu a inovací s konkrétními příklady. Myslím, že to je opravdu vynikající materiál. Nemám mnoho doplňujících otázek, mm, protože já se teď soustředím především tady na problém plateb. Než tedy může Jan položit své otázky, tak ještě jedno sdělení. Já jsem právě obdržela informaci, že sekretariát včera večer už vlastně poslal odpovědi generálních ředitelství poslancům, ale ještě v těch našich složkách to nemáme. Tak prosím, teď Jan. Also found it encouraging. Děkuji, já také slyš, to považuji za pozbudivé, to, co jsem slyšel. E, problémy mohou vzniknout e, v realizaci. Ten program vypadá e, dobře, vypadá velmi zajímavě, ale mně jde o platby teď. Víceméně se ptám na podobné věci jako předtím, ale už bylo zapotřebí splatit úroky, protože jste nebyli schopni plnit své povinnosti? Ja, danke, das ist... Ano, děkuji, to je také eh, důležité vědět, protože potom by bylo zase ještě všechno dražší. Další řečník se chce něco zeptat. Děkuji. Dostali jsme zajímavé informace o tom, že se snažíte sladit a zjištíš tyto náklady na výzkum a vývoj. O tom všichni již dlouho sníme, ale otázka je, co bylo uděláno v této oblasti, v oblasti legislativy, tedy uh, Eh, protože eh, v legislativě už eh, jsou relativně zakotvené některé předpisy. Minulý týden jsme se dozvěděli o výsledcích Lisabonské strategie a jeden ze závěrů, že se nebude tam hlasovat, zejména o tak prosazování Lisabonské o tom s jasnou výpovědí, že dále budeme postupovat tak, aby vlastně ta strategie 2020 eh, byla plněna. Takže tolik moje otázka. Děkuji. Děkuji Ingeborg. Eh, teď Ivajlo. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, I have couple of questions. Děkuji, paní předsedající. Pár otázek. Eh, především je to otázka těch payment appropriations, čili vlastně těch přidělených prostředků. Tím se musíme zabývat eh, velice pečlivě, protože víme, že problémy nastanou velmi rychle. Tady bylo eh, řečeno, že eh, jsme měli problém, že jste měli problémy s platbami eh, nebylo, nebyly činěny včas a také tedy eh, musely být odkládány umělým způsobem eh, výplaty záloh. To samozřejmě je problém a není to řešení problému. Jak vy očekáváte vývoj situace v této oblasti až do roku 2015, do konce roku 2015? Já tedy eh, eh, blahopřeji komisi za to, že velice rychle zahájila práce na eh, tom novém finančním rámci, nicméně ty payment appropriations pro letošní a příští rok, tak to nám opravdu to nás straší. Druhá otázka, udržitelnost. Máte nějaké informace, třeba ze studií, kolik udržitelné jsou ty start-upy, tedy firmy, které začínají a používají k tomu evropské peníze. Pokračují tedy dlouhodobě ve vývoji, fungují eh, nezávisle na univerzitách a podobně. Čili to by mě zajímalo, eh, zejména u těch menších a středních podniků financovaných z evropských peněz. A ještě něco, co souvisí s tou předchozí otázkou. A sice eh, tady máme, eh, eh, pokud se týče vazeb těch malých středních podniků na univerzity nebo výzkumné instituce, mě by zajímalo, jestli se časem osamostatní a fungují dál. Děkuji. Já už teď nevidím žádné další, že by se někdo další hlásil s nějakými otázkami, takže kdo tedy z vás chce začít, tak vás prosím, abyste tedy se ujali slova a odpověděli na vznesené otázky. Vážená paní předsedkyně, děkuji k otázce, zda... Pejt, uh... Eh, Ohledně otázky, zda jsme platili úroky za opožděné platby, tak je evidentně naší první jasnou prioritou zajistit, že se taková situace vůbec nestane našich prioritách, tedy máme dobré skóre v této oblasti. To znamená, že v podstatě jsme neplatili úroky za pozdě vyplácené prostředky, protože je to součástí našich smluvních povinností. Právě proto my využíváme veškerá další opatření. Toto by opravdu byl ten nejhorší scénář pro nás. Co se týče otázky, zda tato opatření, která přijímáme, jsou dostatečná, bohužel nevidíme mnoho dalších možností, kromě eh, většího objemu prostředků na platby. A já si myslím, že to je velice důležitá věc, je monitorování toho, co se děje s malými a středními podniky, které obdržely financování od Evropské unie z našich findů, eh, fondů, tak jak jsme to eh, sdělili. Myslím, že tam jde hlavně o to, aby naše smluvní vztahy s těmito malými a středními podniky, když jim jsou vyplaceny tyto prostředky, a to vidíme také na základě zpráv o těchto malých a středních podniků. Takže je pro nás velmi obtížné v jednotlivých případech zjistit, co se událo eh, za pět či deset let s takovýmto konkrétním podnikem. Nyní v tom horizontu 2020, a to si myslím, že byla důležitá věc, žádná jak radou, tak parlamentem, že jsme tam začlenili ukazatele, které nám umožňují, abychom sledovali, monitorovali vývoj těchto malých a středních podniků i v pozdějších fázích. To si myslím tedy, že je velice důležitá věc. Ohledně dotazu paní Gressle, o čem lze ještě diskutovat ohledně synergií Fondu soudržnosti a Horizontu 2000. Možná, že pan Landeba se by k tomu něco mohl říct, prosím. Well, uh, actually, more... Ehm, kromě toho, co můžeme diskutovat, tak je zapotřebí jednat přímo na místě. A my už vedeme celou řadu seminářů, jako například včera jsme měli seminář v Bonu, kde jsme prezentovali praktické e, způsoby pro e, finální příjemce, jak využívat takovýchto synergií, aby tyto články, o nich jsem se zmiňoval, se daly realizovat. Co se týče podpory těch začínajících podniků, tak můžeme dnes sdělit Evropskému parlamentu to, že při našem posledním hodnocení mezi lety 2007 až 2012 a investiční fondy podporovaly 53 tisíc startupů, těch začínajících podniků. A mohu vám také sdělit to, že tyto začínající podniky eh, byly v jakémsi inkubátoru, v těch eh, eh, centrech podnikatelských kde se tím zabývala komise a kolegové z DG Enterprise a podniky, které prošly tímto inkubátorem, mají vyšší úroveň e, e, života schopnosti, více jich přežilo v porovnání s těmi podniky, které se neúčastnily inkubátoru. Takže tři čtvrtiny těchto podniků přežilo e, v průběhu tří dalších let. Um, Já bych chtěl ještě posílit toto sdělení. Je zapotřebí to vidět jako komplexní balíček. Hovoříme o 80% oproti 50% u běžných podniků, které neprošly inkubátorem. Takže eh, je třeba jít prostřednictvím klastrů, dalších programů, eh, evropské sítě a také prostřednictvím programů jako je Erasmus pro podnikatele kdy mohou podnikatelé získat více informací o tom, co je zásadní pro to, aby přežili jako podnikatelé, ještě než se pustí do podnikání v tomto kontextu. Takže nemáme se na to dívat izolovaně. Co se týče platebních prostředků, bylo zmíněno, zda můžeme předejít tomu, aby se to opakovalo každoročně. Já bych to ještě představil dramatičtěji. Ta situace se každý rok zhoršuje, protože více a více peněz které jsou přičleněné k jednotlivým eh, ročním rozpočtům, se využívají k tomu převis, zaplacení převisu z loňského roku, takže ta situace se zhoršuje. A co se týče eh, úroků, já tu nemám čísla sebou. Tam jde hlavně o to, že těch 9%, která byla splacena pozdě, tak tam samozřejmě eh, má protistrana právo žádat o Eh, tuto platbu, tento úrok, protože může vyžadovat toto, eh, tuto platbu i před soudem. Nemůžeme říci, eh, komise je tak velká, že nikdo nebude mít odvahu je požádat o tyto úroky. A samo o sobě je špatné, pokud vůbec takové situaci dojde, že bychom někomu něco dlužili. Tady od my žádáme rozpočet DG Bač už od samého počátku, ale my ty prostředky prostě nedostaneme. Situace v loňském roce byla taková, že 15. května teprve to bylo, protože změna rozpočtu původně nebyla úspěšná. Takže 15. května jsme museli zastavit určitý počet plateb, které se odehrávají každý rok Samozřejmě, že můžeme je odložit ke konci roku, takže se může prefinancovat jako z toho následující roku, ale pokud máme například podnikatelskou síť, a kterou financujeme e, kontinuálně a 15. května řekneme, že nemáme peníze k financování, tak tu máme první e, pozdější rozpočet e, od července. A pak máme zase problém v druhé polovině roku a zase jsme tam museli překládat další pozměňovací návrh abychom mohli postupovat dál v těch platbách a nepřerušit je. A někdy se to zablokuje z důvodu nedostatečných financí, což je opravdu e, se, velice vážná situace. Ingeborg, máš ještě nějakou doplňkovou otázku? Ano, já jsem pořád nepochopila, jaké by měly být ty synergie mezi strukturálními fondy a těmi fondy pro výzkum a vývoj. Hovořili jste o mnoha synergiích, ale ty struktur tam v rámci strukturálních fondů eh, se investuje, ale chtěli bychom, aby samozřejmě ty synergie byly posíleny, protože to je zajímavá věc a já bych byla ráda, kdyby eh, tato příručka pro ty synergie nebo ten manuál, abychom ho také dostali k dispozici, protože si myslím, že to je důležité. Ještě bych měla otázku na generální ředitelství pro výzkum. Hovořili jste o eh, zvýšení eh, prostředků na výzkumné programy, co se týká pracovníků a tak dále. Ráda bych slyšela nějaká konkrétnější čísla. Odpověď bude jednoduchá. Nemáme nikdy dostatek zaměstnanců. Hmm. Paní... Jak víte, paní Gresle, my jsme velice bedlivě analyzovali všechny tyto prvky, jak se, se o 30% navýšil rozpočet, zatímco komise musí škrtat všude o 5% zaměstnance. Eh, do roku 2020. V rámci těchto úvah jsme tedy loni přijali sdělení, které se týká delegace úkolů eh, u eh, uplatňování nástrojů pro výzkum a, a inovace u agentur. Na jedné straně jsme vědomě se rozhodli, protože generální ředitelství a komise podle nás se mělo mm, soustředit na vytváření politik, zatímco implementace projektů by měla, měly být vedeny exekutivními nebo výkonnými agenturami, ale i implementace eh, projektů výzkumu a inovací v těch výkonných agenturách by mělo být a také jsme analyzovali nákladovou výhodnost eh, prostřednictvím třetí strany a vidíme, že je to výhodnější a efektivnější tímto způsobem. Komise se tedy rozhodla, že deleguje implementaci výzkumu a inovaci a těch programů souvisejících v Horizontu 2020 i souvisejících programů do těch některých z těchto výkonných agentur, které nám budou pomáhat při realizaci těchto rámcových programů pro výzkum a inovace podmínkách pětiprocentního snižování zaměstnanců. Ja, vielen Dank. Ano, děkuji. Co ještě? Mr. Landavazu. Pan Landa má ještě nějakou otázku. Regional innovation každé inovační strategii pro výzkum a inovace může být regionální, tedy i národní úroveň. A tam žádáme e, patřičnou zprávu národní či regionální, aby měly kapitolu o synergiích. Ty často bývají spatřovány následujícím způsobem. Uvedu tři e, kroky k excelentnosti. Zaprvé chceme rovné podmínky, eh, tak aby všichni mohli usilovat o horizont 2020 napříč Evropou. A k tomu strukturální fondy mohou poskytnout infrastrukturu a vybavení pro ty regiony, které si přejí přistoupit k horizontu 2020. Prioritu dáváme eh, volné mapě, aby aby byla tedy eh, priorita infrastruktur. Za druhé, jakmile projdeme horizontem 2020, tak je pozbuzujeme, aby využívali prostředky k ekonomickému využívání výsledků výzkumu, které mohly získat prostřednictvím účasti v horizontu 2020 a k tomu mají celou řadu různých politik, nástrojů jako technologické transfery nebo podpora eh, právdu eh, duševního vlastnictví a další politiky. A my je v tom podporujeme. Výzkum má svůj eh, cíl, důležité je, že to má mít dopad na ekonomiku, na, na trh. Takže vy rozvíjíte takové hlavní směry, anebo už jsou hotové? a rozeslány regionům. Ty hlavní směry jsou, budou zveřejněny na našich webových stránkách. Doufáme tedy společně s kolegy velice záhy. Protože už končí, je dokončována konzultace jednotlivých služeb. A článek 13 nařízení, tak bych chtěl připomenout, ten nový článek, který uvádí, že každé DG a my budeme na webových stránkách zveřejňovat programy, které, k kterým se vztahuje komplementarita a synergie pro konečné příjemce, aby mohli implementovat tyto synergie co nejjednodušším způsobem. Děkuji. Takže doufejme, že v nejbližší době tady si budeme moci ty hlavní směry přečíst na internetu a doufám, že i naše potom budeme moci také se podívat na to, jak daleko jsou naše regiony v realizaci těchto programů, a jak realizují to, co komise navrhuje. Jsou ještě nějaké otázky na závěr? Pokud ne, tak vám děkuji za to, že jste přišli a za to, že jste odpověděli na naše otázky. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu našeho pořadu jednání. A to je bod 5 jsou to tedy in, je to tedy o tom trialogu, který se konal 22. dubna 2014. Naše příslušná zpravodajka zde není tedy. Předseda tady také není, ale jeden z účastníků tohoto trialogu byl Ivajlo Kalfin, takže možná by nás mohl informovat o tom, co tedy se dělo na tom trialogu, co bylo dohodnuto a potom by Jan mohl ostatně případně doplnit ještě to, co nám řekne Ivajlo, takže prosím, máš slovo Ivajlo. Thank you, Juto. Děkuji, Juto. Eh, podstatě v tomto trialogu eh, došlo k tomu, že rada eh, si eh, prezentovala svoje vodítko, jak bude pokračovat my také naše. A samozřejmě my jsme se nestala shodli, my tady jsme trvali na eh, tom, aby se otevřely všechny možnosti, všechna opatření pro financování rozpočtu v příštím roce. Rada je výrazně konzervativnější, trvá na dodržování stropů, tak jak byly dohodnuty no, a tak dále. Eh, problémem byly payment appropriations, eh, tedy přejené prostředky, parlament, eh, parlamentu se potvrdili obavy z toho, že těch plateb nebude dost, nebudou pokryty a poměrně jasně se to ukázalo. Třeba my eh, jsme hovořili o 150 milionech pro Ukrajinu. No problém je v tom, že my nemáme žádnou ukrajinskou položku v rozpočtu. To znamená, že ty peníze Eh, zatím nějakých 30-35 eh, milionů se musí eh, brát z jiných rozpočtových položek, kde už tak je peněz málo, no tak, tak se to samozřejmě řešit nedá. Myslím, že tedy to řešení ještě potrvá. Komise samozřejmě hovoří o tom, že je možné stanovit si priority, Nicméně, jak říkám, ten problém s platbami eh, spíše narůstá a zbuzuje čím dál tím více obav. Eh, pokud se týče Ukrajiny, to bude třeba eh, prohlasovat tedy tu přerozdělení prostředků. Nicméně problém je v tom, že tento rozpočet jaksi nemá žádnou rezervu pro to, aby se mohly financovat náhle a nepředvídané výdaje Čili já myslím, že tady skutečně budou potíže v příštím roce a je třeba vyčerpat všechny možné, všechny možnosti, eh, i ty nouzové. Dohodli jsme kalendář hlavní, tady je hlavních dat pro rozpočtový postup, jak z něho vyplývá, Formální předložení rozpočtu komisí bude 11. června a e, budeme mít tedy nějakou schůzi, na které to budeme reflektovat, čili e, respektive vyslechneme si prezentaci komise. Pro vaši informaci e, dojde k určitým personálním změnám v komisi, poněvadž šest komisařů se Eh, účastní eurovoleb, uchází se o místa v Evropském parlamentu, včetně eh, rozpočtového komisaře Levandovského. Eh, nicméně on ještě odprezentuje 11. června ten návrh komise. Nahradí ho pravděpodobně pan Potočník, ale ještě to není jisté. Takže to bude rozhodovat předseda komise. Dále jsme debatovali to, že eh, pokud se týče, eh, tedy eh, debatovali jsme o Ukrajině, ale k tomu se ještě dostaneme později. Jan Mölder. Já k tomu celkem nemám co dodat, jenom, jenom tedy, co mě bylo nápadné na tom trialogu, je, že se potvrdilo, že pro Ukrajinu nebudou peníze navíc a ten upravený rozpočet bude tedy eh, rovnou prezentován na základě rozpočtu 2015, nebo co jste se domluvili eh, vlastně? Já nevím, protože až než, než tedy začne fungovat nový parlament, to ještě může trvat. Eh, můj dojem je, že by to mělo nastat někdy v září, říjnu. Dobrá, dotazy ještě Ingeborg? Když Jan hovoří o Ukrajině o tom, že nemáme žádné peníze, já jsem si nes, eh, přeč, eh, přečetla ve Špígu online, že EU posílá 30 úředníků na Ukrajinu. A já myslím, že bylo vhodné, kdybychom se zeptali eh, za prvé, jakou, jaký to má právní základ, za druhé, co tam pro Boha budou dělat mě to opravdu zajímá a myslím, že někdo by se tím měl zabývat a opravdu by bylo dobré, kdyby ten náš výbor se na to zeptal. Otázka je, jestli je to naše práce nebo práce zahraničního výboru. Já eh, předpokládám, že tedy na Ukrajinu nevysíláme úředníky kvůli našemu rozpočtu, ale zřejmě tam mají vykonávat nějakou podpůrnou funkci. No, každopádně bude to stát peníze, čili my máme právní základ na to, abychom se mohli ptát. Isabel? Merci, Děkuji, paní předsedkyně. Já využívám toho, abych se vrátila k tomu, co říkala paní Gresle. Myslím si, že skutečně nad rámec otázky rozpočtu a trialogu, tak máme skutečný problém s, tí, s tou volební misí v Ukrajině a máme rozpočtový problém s jeho financováním. Myslím si, že by bylo dobré se mobilizovat vůči komisaři Levandovskému, aby tato volební mise mohla být financována. Vypadáme dnes tak trošku zvláštně. Na jedné straně se tedy mobilizujeme, abychom financovali tu volební misi z 25. května. Já si myslím, že to je opravdu absurdní, takže jsme opravdu ve směšné situaci, zesměšňujeme se v očích jiných lidí, chceme na jedné straně dělat demokratické věci a na druhé straně nemáme rozpočet na to, abychom to realizovali. Takže myslím si, že bychom měli aktivizovat komisaře Levandovského a možná ostatně také nástroj pro stabilitu, protože o co, o to se právě jedná, protože je potřeba aby ta mise se konala, aby tedy mohla být financována, jinak by se Evropská unie úplně zesměšnila. Uh, uh, Děkuji. Nejdříve k otázce Ingeborg. Samozřejmě, že bychom eh, se měli zeptat eh, komise, co tam ti lidé mají dělat. Ano, ale musíme říct, že eh, komise se zavázala eh, k nějakým 11 miliardám pro Ukrajinu bez eh, tedy nějakých nástrojů v rozpočtu, čili komise skutečně se bude více finančně angažovat na Ukrajině. Problém je, že to není v rozpočtu. No. Čili otázka je, odkud ty peníze mají přijít No a teď eh, my tam máme tady nástroj stability, který by se tam měl něčím nahradit a teď je 150 milionů eur. Eh, nicméně ty peníze eh, se berou z jiných částí rozpočtu, rozpočtu, kde už peníze chybí, takže tam to je takové, taková redistribuce, no, je to zvláštní. Připomněla bych, že na posledním zasedání koordinátoru jsme se rozhodli poslat dopis komisaři Levandovskému, aby nám řekl, kde ty peníze vezme a jak to bude technicky probíhat, abychom eh, byli schopni vyplatit to, co jsme také slíbili. Odpověď zatím nemáme, nicméně mezičase už eh, došlo k určitému vývoji. Eh, několik frakcí eh, zřejmě způsobí, že bude příslušná otázka vznesena na plénu a že komisař nám odpoví, takže tady ještě musíme vyčkat do příštího týdne. Jens? Ano, to je všecko hezké. Také to, co se psala, ptala Inge, to má e, své oprávnění v rámci celého toho balíčku. Samozřejmě je tady otázka, jak chce e, sformulovat Evropská unie to, co naslibovala Ukrajině. Já se tedy ptám e, kolegů, co to všem znamená v našem vztahu ke komisi. běžně je situace taková, že komise dostane od rady úkol eh, zážitost eh, financovat. Víme, že je zde chronický nedostatek financí a komise se to potom snaží tedy hnát eh, vysloveně až na okraj, až do extrému. No a co se týče tedy času, tak eh, my samozřejmě eh, nemáme mnoho možností eh, projednávat, ale měli bychom skutečně toto projednávat s předsednictvím. Ano, tady bude opravný rozpočet, ale jednoduše a prostě rada se tím musí zabývat mnohem rychleji vzhledem k dané situaci ale musí to projednat důkladně a nejenom říct ne, nedáme. Otázka je, jak lze financovat pomoc pro Ukrajinu. To, to se musíme ptát nejenom komise, ale to je také otázka pro radu a předsednictví. Ano, předpokládáme, že toto bude předmětem debaty příští týden ve středu No, pokud tedy tam, otázka je, jestli tam rada bude přítomná, jestli nás bude moci informovat. Když už máme takové problémy s těmi e, penězi, abychom je sehnali pro Ukrajinu, je stanoveno, jak budou tyto peníze využity? Je stanoven ten, kdo je bude přebírat, aby se po cestě někde nestratili nebo byly ztraceny přímo na Ukrajině? Dostanou se vůbec k těm lidem? Děkuji. Ja, das ist in der Tat. Ano, to je správná otázka, ale doufáme, že odpovědi dostaneme také písemně. Všichni jsme položili otázky a rádi bychom to samozřejmě také věděli. A ještě pro vaši informaci, během trialogu komisář jasně řekl, že to nejsou žádné čerstvé, nové peníze by to neměly být, ale že ty peníze už existují v nějaké rozpočtové linii. Takže budeme o tom informováni, ale teď teda zatím jsme tu odpověď nedostali, ale měli bychom je dostat písemně. Damit. Takže tímto uzavíráme tento bod pořadu jednání a ještě ještě asi ne, prosím. Prosím, komise ještě chce přece jenom nám dát nějakou odpověď. Děkuji, paní předsedající. Jenom abych se zmínil o některých tématech či otázkách, které byly předneseny. Rád bych začal od vaší poznámky o tom, co eh, napsal pan Levandovský a ohledně financování eh, Ukrajiny. Minulý týden přišel dopis o tom, jak budou profinancovány tyto peníze, jak většina bude prostřednictvím půjček k Ukrajině a dopad na evropský rozpočet je prostřednictvím toho, čemu se říká záruční fond a využívání eh, prostředků zhruba z 9 probíhá, jakmile tedy ty peníze jsou vyplaceny. Takže to znamená, že dopad na rozpočet EU těchto půjček Ukrajině bude pocitován nejdříve v rozpočtu 2016. To znamená, že tu není žádný okamžitý dopad na evropský rozpočet. E, ty e, granty, které jsou v balíčku, tak ty přijdou z finanční e, obálky politiky sousedství a na základě principu více za více. A ohledně té alokace, která je zhruba 200 milionů na rok 2014, tam e, je e, právě v té obálce dostupná. Takže je tu Eh, je tu tedy eh, potřeba určitých závazků na této straně. Co se týče té pracovní skupiny Task Force pro Ukrajinu, mm, hlavní myšlenka nespočívá v tom, že bychom poslali lidi na Ukrajinu, ale spíše bychom využili veškeré prvky asistence Ukrajině v různých oblastech, ať už je to tedy hm, asistenční program eh, Ukrajině, technická asistence v různých oblastech, v, ob, v obchodě například, protože to je také součástí balíčku. A máme tedy snahu zaměřenou na to, abychom pomohli Ukrajině vymanit se stávající krize co možná nejdříve s pomocí stávajících zdrojů komise nedojde k nárůstu eh, počtu zaměstnanců na komisi. Úroveň plateb v roce 2014, tam je otázka, která už zde zazněla ohledně plateb. Diskutovali jsme o malých a středních podnicích již. Já bych jenom chtěl připomenout, že v postupu rozpočtovém rok 2014 při dohodování bylo dosaženo společného prohlášení parlamentu a komise, kde se hovořilo o tom, že prostředky na platby jsou autorizovány rok 2014, rozpočtu 2014, a že jsou v tomto objemu nedostatečné a prohlášení také uvádělo, že komise může eh, cítit potřebu využít všechny nástroje flexibility víceletého finančního rámce v souvislosti se začleněním toho eh, nouzového, té nouzového objemu. A to v případě, že bude ty naléhavá situace, při které se zjistí, že je nedostatek prostředků e, v rané fázi. V následujícím měsíci bychom potom přišli s návrhem, který může obsahovat také mobilizaci těch prostředků e, z rezervy pro naléhavé případy. Ano, děkujeme. Já si také myslím, že že snad bychom měli trošku počkat do té doby, než dostaneme všechny informace v každém, které jsme tady požadovali. Takže tím jsme dokončili bod eh, ohledně informací o rozpočtovém trialogu z 2. dubna. Nyní tedy se dostáváme k bodu 6 a, a potom hned také 7 protože pod bodem 7 budeme hlasovat tedy. A nejprve, co se týká bodu 6, tak dávám slovo zpravodajovi Salvadorovi. Ještě pozměňovací návrhy, které jste aby nám okomentoval pozměňovací návrhy a možná také, aby pohovořil o kompromisních návrzích, na kterých bylo, se mezi tím dohodli a potom hned tedy, jakmile se dostaneme k hlasování, aby už to tedy bylo pro nás jednodušší, abychom měli jasnější informace. Takže Salvador, re, prosím, máš slovo. Děkuji, paní předsedkyně, já budu velmi stručný. Takže obdrželi jste hlasovací seznam. Nebylo to jednoduché ho sestavit, ale výsledek se nakonec tedy dostavil. Co je nejdůležitější, tak to je to, co jsem vlastně obhajoval od začátku celého toho procesu. Cílem a povinností bylo dohodnout se s Virem a s, s administrativou tak, abychom mohli Eh, vlastně sladit všechny zájmy a maximalizovat tedy eh, prostředky pro jednotlivé instituce. Víte, že jsme před volební kampaní, že musíme dokázat eh, také rozumné výdaje tedy a také, že ty závazky a jsou zde prostě závazky rozpočtové, které existují a které musíme dodržet. To jsou povinné výdaje, ke kterým jsme se zavázali v rámci jednotlivých volebních období a tedy v tomto našem. A to všechno nás tedy dovedlo k tomu, že jsme předložili eh, rozpočet, návrh rozpočtu na rok 2015. Samozřejmě jsme vedli celou řadu jednání, diskusí s eh, Birem eh, parlamentu. Eh, naplánovali jsme tedy jed, zvýšení 1,8 plus 1,4 zvýšení pro platy a důchody. Domnívám se, že to je přijatelné pro jednotlivé politické skupiny a v každém případě chtěl bych ještě zopakovat, že je to ten nezbytný minimální kompromis, kterého jsme dosáhli, tak abychom ještě dodržovali úsporná opatření, ke kterým jsme se zavázali a současně abychom také splnili ty závazky, ke kterým své parlament zavázal a ke kterým jakožto rozpočtový výbor, kde máme naši odpovědnost. Dále je důležité si také vzpomenout na to, že všechny ty nové priority eh, určitým způsobem odkážeme novému parlamentu. Ten nový parlament se potom sejde, nové politické frakce budou vytvořeny, nové většiny, nový rozpočtový výbor a je možné, že ten eh, nový eh, parlament se rozhodne eh, třeba k jiným prioritám eh, v rámci svých politických závazků. Je možné, že nový parlament bude chtít více financovat některé ze stávajících priorit, nebo naopak nebude třeba chtít financovat některé jiné politické priority, které byly stanoveny. Víte, že mm, máme celou řadu dohod s Birem parlamentu, na základě společného zpracovávání rozpočtových výhledů ve spolupráci mezi Birem a v rozpočtovým výborem. Měli jsme čtyři schůze. Původně bylo naplánováno zvýšení o 3,24% a to, co jsme nakonec dosáhli, je citelný eh, ne, snížení, eh, za kterým si stojím. Je to něco reálného. Navrhuji kompromisní eh, návrh, který jste obdrželi na poslední stránce hlasovacího seznamu a v tomto návrhu kompromisním uvádím dohodu, kterou se nám podařilo uzavřít. Vysvětlil, vysvětluji zde to zvýšení a dopad, který ty mimořádné povinné výdaje eh, budou mít na rozpočet. E, v příštím volebním období se domnívám, že bude nezbytné revidovat a přizpůsobit ty rozpočtové priority. A my jsme řekli, že právě už to bude tedy nový parlament v rámci říjnového řízení, kdy se stanovují, stanovují rozpočty pro jednotlivé instituce Evropské unie, tak to bude tedy ten vhodný okamžik. Samozřejmě financování budovy Kád v Lucemburku je, má velmi eh, výrazné dopady na rozpočet, nicméně potřebujeme tuto budovu, generální sekretariát ho potřebuje. Potřebujeme tedy mít konkrétní projekty se schématy klimatizace, ventilace a s finančními dopady, které toto bude mít. Není nezbytné financovat všechno z rozpočtu, můžeme si také vzít úvěr samozřejmě. Takže v září se provede určité hodnocení o pro, prostředků, které tedy schromáždíme, které se budou moci využít, anebo zda tedy bude také vhodné případně využít nějaké půjčky to by umožnilo zajistit určité předfinancování eh, závazků které tedy máme v rámci eh, výstavby této nové budovy. Dále uvidíte, že máme tedy čtyřstránkový volební seznam. 79 eh, pozměňovacích návrhů bylo předloženo plus pozměňovací návrhy k bodům odůvodnění. Jakožto zpravodaj paní předsedkyně. Ať už bude jakýkoliv výsledek hlasování, tak bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům a koordinátorům, kteří se mnou spolupracovali a pomáhali mi během celého toho dlouhého procesu. Byla to docela obtížná koordinace mezi výborem a frakcemi a Birem parlamentu. George Lyon velice dobře řídil náš tým, a opravdu stojím si za výsledkem, ke kterému jsme nohli a tedy doufám, že ho odhlasujeme. Děkuji. Äh, äh, in die Abstimmungen einsteigen. Takže než se dostaneme k hlasování, bych ještě chtěla říci, prosím zasuňte vaše karty hlasovací do strojku, do stroje. Můžeme to spočítat, jsme zavázáni k tomu, abychom naše konečné hlasování odevzdali také jmenovitě, takže prosím zajistěte opravdu, abyste zastrčili správně vaše karty do přístroje. Nyní Alde je tedy jakožto na seznamu řečníků. Um, ehm, colegas, e, eu peço desculpa da, aos colegas e aos intérpretes. Kolegové, se omlouvám a také tlumočníkům, protože mám dnes hlasem, ale z důvodu e, vyšší moci tedy, e, ale musím tedy e, hovořit. Nechci mluvit o obsahu té dohody, to už bylo provedeno v minulosti. Ale je tu celá řada dotazů, které je zapotřebí vznést ohledně hlasovacího seznamu, a tedy i ohledně hlasovacího postupu. Já chci mluvit jenom o tom postupu, o proceduře. Za prvé, naše politická skupina nesouhlasila s tím, že 31 by měla být pokryta kompromisním návrhem. A také v hlasovacím seznamu je pozměňovací návrh, přerušuje se mikrofon. Takže na hlasovacím seznamu to tam původně bylo Potom v odstavci 5, ne, možná, že to mám špatně, 5a, nový, eh, ale to, co já tady mám, já si myslím, že to má být kompromis, ale ten kompromis prohlašuje, že, plat, že pokrývá i jedna třicítku. Ale jedna třicítka tam není pokryta, takže bych ráda o tom ještě měla hlasování. Omlouvám se za, za to kašlání a, a hlas. Vím, že tomu těžko rozumět. takže tam je jedna třicítka a píše se, že je součástí kompromisního návrhu. Jedna věc je, je napsat, že eh, něco odpadá nebo že je to začleněno. A pak 57 to se týče financování politických skupin. Já si nemyslím, že by to tam mělo být také začleněno. Já se omlouvám, že eh, mě není tak dobře rozumět ale opravdu, kdybych nemusela mluvit, tak bych raději nemluvila. Tyto pozměňovací návrhy podle mne neovlivňují e, základní podstatu kompromisu. Neměly by tam být. Buď změníme ten kompromisní návrh e, z předsednictva, a nebo ty pozměňovací návrhy prostě odpadnou od mm, my máme ještě jednu schůzi, nebo měli jsme schůzi ve Štrasburku 12. března, kde bylo jasně řečeno na, um, a myslím, že koordinátoři to tak uh, řekli a šířili, že se špatně vyložilo to, co se stalo ohledně financování politických skupin. Nejen naše politická skupina, ale i jiné se neschodli, že by to mělo být součástí kompromisu. My jsme nebyli pro. A nesouhlasíme s tím, aby to bylo součástí kompromisu. Takže se jedná skutečně o procedurální záležitost nebo metodiku hlasování. Další prvek, který je významný a čmalý, my jsme navrhovali v poslední části 39, aby byla hlasována s plusem a ne jak je napsána v, v hlasovacím seznamu. A že by měla odpadnout, pokud se přijme 37. Toto jsou politické věci, já o nich teď nechci diskutovat politicky, ale jen z metodického hlediska, abychom mohli hlatovat, hlasovat a Doufám, že kolegové tyto návrhy mohou přijmout. Ja, danke, Alda. Ale... Ano, děkuji. V zásadě tedy 31 podle podkladu je už vlastně předložen k hlasování, protože neodporuje zcela kompromisu, ale pozměňovací návrhy 26, 27 a 57 ty neodpadají. Eh, vlastně ten kompromis je nepřebírá, ale pokud bude hlas odhlasován kompromis, pozitivně tedy, pokud bude schválen, tak oni odpadají, tyto pozměňovací návrhy. To je to, co jsem. Ano, samozřejmě nemůžeme hlasovat jednou tak a jednou onak. To je jasné. Není to tak, že vlastně jsou tyto převzaty do kompromisu, ale odpadají, pokud bude po kompromis pozitivně odhlasován. Tak to je. Takže jenom to je jenom k vysvětlení. Samozřejmě můžeme to ještě takto zdůraznit. Zde mám ale ještě poměrně dlouhý seznam řečníků. Jan Malder. Oh. Alda? um, I can speak in English it's easier. That's my... Bude jednodušší, když to vezmu v angličtině. Eh, já už jsem to vlastně na začátku řekla. Je zjevné, že naši, eh, eh, že by odpadly naše pozměňovací návrhy, pokud bude kompromis přijat. To je prostě demokratické to je jedna věc. Ale druhá věc je, když řekneme, že o nich nelze hlasovat, poněvadž jsou součástí kompromisu, tak to nejsou samozřejmě. A my tady máme napsáno, že tyto pozměňovací návrhy by měly být eh, eh, škrtnuty, páč jsou součástí kompromisu, to není pravda. Jinak řečeno, Eh, prostě eh, ano, měly by se vyškrtnout nebo vymazat pouze ty pozměňovací návrhy, které jsou skutečně součástí kompromisu. Takže čili já bych prosila, aby moje eh, pozměňovací návrhy byly vyňaty z působnosti kompromisu. Dobře, Aldo? Mně tady je to řečeno, že prostě odpadá 20, 24, 46, zatímco 13, 16, 22, 24, 25, 27, 57, 65, 68, 78 a 79 odpadají. Třicet jedna ne. O tom se bude hlasovat. Takže je, je tady rozdíl. Ale 27 a 57 podle našeho názoru, 31 eh, to je něco jiného, ten je nový. A týká se to nového odstavce, ale 27 a 57 se domníváme, že nejsou v rozporu s kompromisem a že by o nich mělo být hlasováno zvlášť že by neměli automaticky eh, odpadnout, ale že je třeba eh, o nich hlasovat zvlášť. Samozřejmě můžeme hlasovat proti, pokud eh, se nám zdají nekompatibilní. Dobře, takže kdo chce promluvit dále? Jan? Paní předsedkyně, mám otázku. 55, 58, 59. Proč eh, jsou tyto pozměňovací návrhy paní Gresle staženy? Pokud já vím, eh, tak už byly v podobné eh, formě na plénu schváleny s jinou zprávou a myslím, že si zasloužili velmi velkou většinu. Tam se prostě odhadují elementy pro příští rok, což je logické. No a Mezitím také pan Lamasur eh, se ptal právního servisu, jestli jsou nebo nejsou přípustné. A mě by tedy zajímalo, kdyby nám tady skutečně právní servis odpověděl, eh, jsou přijatelné ano nebo ne. A také jsem překvapen, že paní Gressler je stáhla z důvodu lingvistických, to už jsem dlouho neslyšel v tomto výboru. Co konkrétně je na nich lingvisticky špatně? Já tedy eh, trošku rozumím Němčině a jak si ne, neviděl, ne, nevím proč. Či opravdu tento, toto stažení je mně záhadou, záhadou, co se tam stalo. Tak prosím, může mě to někdo vysvětlit já ne, eh, eh, už tomu rozumím. My jsme při přípravě této schůze eh, zabývali otázkou, co s eventuální otázkou právního servisu. Zatím žádnou ne- odpovědí právního servisu, zatím odpověď nemáme. Nicméně zhodli jsme se na tom, že jiné jelikož e, své pozměňovací návrhy stáhla, nebudeme se dále ptát, jestli jsou nebo nejsou přípustné. To je jeden bod. Druhá věc. E, e, důvod, proč byly staženy Inge, mimo jiné, mimo jiné řekla, že prostě je nemůže Eh, nemohla je tedy podat v Němčině a potřebovala pracovní překlad do angličtiny a v, tomto, v této podobě je musela podat. Ale my všichni víme, to jsme se domluvili na koordinátorech, zhodli jsme se mezi všemi, že všechny pozdinací návrhy budeme dělat anglicky, bez ohledu na obsah. Přípustné nebo nepřípustné, ale v angličtině budou. To je pravidlo, na eh, pravidlo, kterého se musí držet každý předkládající pozměňovacích návrhů. Já tady to eh, nechci nějak ještě rozvěřovat, ale eh, Inge řekla, že s tím pracovním překladem do angličtiny má jakési problémy. No, nevím. Ale prosím vás, minulý týden všechny tyto návrhy byly předloženy do pléna anglicky. Takže prosím vás, v čem je problém? Takže jinými slovy, eh, prostě eh, bylo kolem toho velké halo, ale závěr je takový, že jestliže Inge své pozměňovací návrhy stáhne, eh, tak nepotřebujeme tím zaměstnávat právní servis. co to je? Eh, je to přihláška k jaksi technická, nebo ne. Takže, takže prosím. Já chápu eh, to, co tady říká paní kolegyně Susa, to prostě ano, i před hlasováním je třeba vyjasnit, o čem budeme hlasovat, o čem ne. A já si myslím naopak, že ale Janův bod eh, můžeme klidně vyřešit až po hlasování. My jsme tady všichni hlavně kvůli hlasování, už máme 20 minut spoždění a eh, potřebovali bychom také stihnout letadla. Takže prosím vás, mohli bychom se dohodnout, že všechny otázky, které se netýkají hlasovacího seznámu, a, a taky takové to, co, kdy, kdo a proč stáhnul. E, můžeme to prosím vás nechat až na dobu po, a, po e, hlasování. E, pan Melder, také jedna e, technická. Já vracím do hry pozměňovací návrhy paní Kresle. Dobře, já ne. Ano, není to poprvé. Ano, máme k tomu také jednací řád. Pokud chceš nyní převzít eh, její pozměňovací návrhy, prosím vás, poslouchejte mě, pak je to ústní pozměňovací návrh. My eh, s tím nesouhlasíme. Výborně, takže tím je to vyřešeno. Ano, samozřejmě. Ale víte, že tady skutečně stačí dva hlasy proti a potom budou pozměňovací návrhy ústní zrušeny. Technicky ještě Inge. Já eh, myslím, že k té otázce k Jana. Máme tady 148, tam se hovoří anticipated and criticizes, očekává a kritizuje toto politické zasahování. A já místo tohoto politického zasahování jsem dala politické zasahování. A pak máme ještě další feministický problém, to anticipated, očekován, očekávané, tak to je také e, nešťastná formulace, takže jsme to chtěli dát e, řešit tedy e, s právními lingvisty kontrolního výboru a bylo toho prostě tolik, že jsem řekla, že jako už do toho dál nejdu. Ano, prostě my jsme ještě nikdy nezažili to, že by sekretariát od začátku eh, zrušil eh, vícejazyčnost, to opravdu ne. Dobře, můžeme o tom ještě mluvit a mluvit a mluvit. No, takže teď budeme hlasovat a potom ti, kdo cítí potřebu, o tom, co se, dělo, co se dělo předtím a kolem a potom, tak potom si o tom můžeme povídat. Takže teď, prosím vás, budeme hlasovat a vrátíme se k tomu, až bude po hlasování. Tak, hlasování. Salvador nám to všechno vysvětlil. Takže kdo je pro? Od... Takže pozměňovací návrh 11. Omlouvám se. Nejprve kompromisní návrh nahoře tedy. Za odstavcem 4 kompromis. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Neď se dostáváme k odstavci 1, pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh. Číslo 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 15. Nyní kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Proti? Dobrá, takže elektronicky zkontrolujeme pozměňovací návrh 18. Hlasovali všichni? Ještě jeden hlas chybí. Hlas máte všichni své karty, zasunuli jste je. Ano, tak teď hlasovali všichni. 15 pro, 18 proti, zamítnut. Pozměňovací návrh 19. Samozřejmě s ústním pozměňovacím návrhem, ale to tam máte napsáno. Takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. A nyní druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Také zamítnut. Pozměňovací návrh číslo 17 nyní. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut Pozměňovací návrh číslo 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Denní se dostáváme k odstavci 4 a zde musíme hlasovat ještě o návrhu 21. Kdo je pro? Proti? Myslím si, že je zamítnout, ale zkontrolujeme. Takže pozměňovací návrh číslo 21, prosím, hlasujeme teď. Takže hmm, zamítnout 17 k 17. Dále se dostáváme k odstavci 4a novému. Pozměňovací návrh. Prosím? 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Dále se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 32. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 33 ve třech částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuta. Druhá část teď. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuta. A třetí část? Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuta. Dále máme pozměňovací návrh 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 35. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 40. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 45. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Hm, to musíme zkontrolovat. Někteří se... Ne, není to úplně jasné. Takže 45, elektronická kontrola. Hlasujeme. Takže přijat. Dále se dostáváme k posměňovacímu návrhu 47. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 48 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 49 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 50 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 52, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Dále se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 54. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Dále pozměňovací návrh 56. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Pozděňovací návrh 60 nyní. Ano nebo ne? Takže ne, takže se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 61. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 62 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 63 pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že je přijat, ale musíme to překontrolovat. Mhm. Takže zase tady máme 17 k 17, takže bohužel zamítnut. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 64. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 66. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 67 pro, proti, drželi se, přijat. Pozměňovací návrh 3 s tím ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 69, kdo je pro, proti, do, zamítnut. Je tedy pozměňovací návrh 70. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 71. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 72. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 74 pro, proti. Jež můžem, můžu se podívat ještě, kdo je proti? Ještě jednou, kdo je proti návrhu 74? Je zamítnut. Ano, zamítnut. Tak zkontr- eh, zkontrolujeme ho. 74 tedy prověříme elektronicky. Ano, takže je zamítnut. Dobře, takže se dále dostáváme k návrhu 73. takže kdo je pro 73? Proti? Zdrželi se? Přijat. Nyní pozměňovací návrh 75 pro, proti, musíme zkontrolovat. Hlasovali všichni, ano. Takže je přijat. 19 hlasů k 16. Nyní pozměňovací návrh 1. Teď už jsme u bodu odůvodnění, takže pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Přijat. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 3, pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 5.1. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro, proti, Musíme to zkontrolovat, není to jasné. Takže je zamítnut teď se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 6 pro? Proti? Zdrželi se? Mysl přijat, ale nicméně to zkontrolujeme. Pozměňovací návrh 6, tedy elektronická kontrola. Jedním hlasem je tedy zamítnut. Dále se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 7 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 8 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 10 s tím ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. A nyní jsou to ústní pozměňovací návrh 5.2 zpravodaje, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Teď potřebujeme jmenovité hlasování ke konečnému hlasování. Takže jste připraveni hlasovat? Hlasovali všichni? Ano, takže 26 pro, 9 proti, nikdo se nezdržel. A nyní Okay, dann werden wir jetzt... Dobrá, takže nyní se dostáváme k našim Dubs und DEPS kommen. Takže Draft Amending Budget číslo 1 2014, odstavec 1. Kdo je pro tu technickou ty tech, tu technický pozměňovací návrh zpravodajky u návrhu opravného rozpočtu. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozně... A teď technický pozměňovací návrh odstavci 2. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijat. Teď musíme zase hlas, jmenovat, eh, pardon, hlasovat jmenovitě, takže prosím, učiňte tak. Ano, hlasovali všichni tedy. 34 pro, jeden hlas proti, hm, nikdo se nezdržel, takže i toto jsme tedy udělali a teď se dostáváme k um, an. Dáváme se k části 3. Tato část se týká eh, nového právního základu v horizontu 2020 a ten převod bere v úvahu eh, revidované rozdělení eh, těch přejeděných prostředků. Eh, doporučujeme. You are in favor. Or... Chcete, chcete něco říct? Dobře. Krátká otázka na komisi. To DEC 10 je to 37 milionů pro nástroj demokracie a lidská práva, který už je vyčerpán. Ale vidím, že eh, peníze se berou z položek, které už jsou deficitní. Takže já bych se chtěl zeptat komise, o co tady jde. Ještě někdo se chce něco zeptat k těm jednotlivým DEX? Prosím, když také položme všechny teď. Isabel. Ano, já bych měla připomínku k deck 6. Mám ji tedy říct teď? Ano, takže zna, znovu zde máme problém humanitární pomoci a víme, do jaké míry eh, z hlediska setkání s paní Georgeva nedávno, do, víme, jak ta otázka je problematická pro některé nevládní organizace, které působí v Syrii, v, v Střední Africe a jinde co se týká roku 2014, kvůli novým eh, praktikám rozpočtovým, které eh, posunují ty platby z roku na rok, tak ty díry v rozpočtu jsou stále větší. Takže to, co jsme řekli, je vlastně naplánováno při schvalování víceletého finančního rámce a zde jsme tedy v situaci, kdy komise platí eh, úroky ze spoždění plateb takže zde máme ještě další problémy u naléhavé pomoci v následujícím roce, protože musíme znovu a znovu vyhledávat, z čeho ucpávat ty díry, které jsme jaksi ucpávali etapu po etapě. A myslím si, že v této kritické etapě, kdy rada odmítá ten převod, který navrhujeme, ani se nejedná přitom o zvýšení plateb, ale pouze o přesuny těch plateb, ke kterým jsme se zavázali, tak určitě budeme mít větší podrobnosti, ale myslím si, že ta situace je velmi velmi problematická. Měli bychom trvat na tom, aby ten převod se provedl, aby nevládní organizace neměly problémy, aby ta humanitární pomoc mohla být poskytnuta. Já pouze opakuji, do jaké míry ta situace je absurdní a nebezpečná pro celý rozpočet a dokonce bych řekla také to takové kutění opravdu ucpáváme ty díry a to není správný postup. Ano, Izabelo, děkuji. Já si myslím, že naše zpravodajka to také tak chápala a no, asi nám teď řekne, jak s tím dekem budeme zacházet. And, uh... Já na to navážu. Já jsem doporučovala, abychom hlasali, hlasovali pro všechny ty převody, ale mohu říci, že u deku 6 a 10 Samozřejmě, že tam ten problém, že se vezmou peníze z těch rozpočtových položek, které ty peníze budou potřeba později, takže to je to je e, jako opravdu, že jednou záplatu, pro jednu záplatu uděláte díru někde jinde. Anglicky se na to říká krmit psa jeho vlastním ocasem. Uvidíme, co s tím. Máme obrovské problémy. Jak se zjistilo v monitorovací skupině. Diskutovali se paní, s paní Georgievou a s dalšími z komise ohledně situace. Co se týče DEC 7, to je rezerva u sdělení EMU. Chtěla bych eh, doporučit, aby se to také eh, zrušilo, tato rezerva. Eh, informace byla poslána výboru Econ. Výbor se stále domnívá, že bychom měli uvolnit polovinu těch prostředků, ale já si myslím, že pak už se dostáváme do drobných detailů. Měli bychom využít rezervy jako takové. A měli bychom proto tu rezervu tedy rozpustit ohledně DEC 8 a 9. To je, myslím, statnější. Jedná se o dohodu o, u odměn a penzí, takže potřebujeme převod z rezervy kvůli tomu a u devítky se jedná o implementaci rybolovné dohody s Marokem. Ten problém, který si myslím, že tu máme, je v oblasti zahraničních záležitostí pro humanitární pomoc, pro evropský nástroj eh, pomoci lidských práv a tam prostě nemáme dost peněz. Bereme peníze z těch rozpočtových položek, které budou potřebovat posílit následně. A asi to bude muset udělat. Um, Isabel, wir haben... Děkuji, Izabel. Eh, my jsme se rozhodli, že eh, pokud bude pozitivní hlasování o DEC 6, požádáme předsedu parlamentu, aby k tomu připsal dopis, eh, ve kterém vyzveme, aby prostředky vzaté z jiných rozpočtových položek se doplnily co nejdříve. Čili my víme, že peněz je prostě všude málo. Ano, děkuji za tu informaci. Pan Schulz už vlastně psal hodně, napíše hodně dopisů, Velmi to na vědomí, ale tam se zpravodajky, jestli trošku ví, jak to probíhá v radě, protože tam je ten problém. Můžeme požádat komisi, aby nám řekla, jak se budou ucpávat ty díry, ale opravdu problematické jsou ty věci v radě, takže já bych chtěla vědět, zda máte informace o tom, jak to probíhá a probíhalo v radě, paní zpravodajko, tedy to je na vás dotaz. It was discussed during the... Bylo to projednáváno během trialogu a parlament žádal o ujištění, že komise eh, ty peníze pro tyto programy v průběhu roku poskytne. Ano, teď eh, se eh, ta implementace, uvidíme, jak bude vypadat, to znamená, že v průběhu roku pak je možné nějaké prostředky najít. Ale já... Po nás potopa. No, eh, eh, prostě eh, uvidíme, jak to bude, nás už se to nebude týkat, ale uvidíme, jak to bude v průběhu roku. Komise nám jasně řekla, že musíme využít eh, eh, různé ty eh, rezervy na nepředvídané věci a flexibilitu a tak dále. Čili a to se bude prostě odehrávat všechno v druhém pohledí. Teď se ptám komise, chce se ještě vyjádřit? A nebo můžeme nejdříve hlasovat? Ano, paní předsedkyně, k těma dvěma dekům, tak za prvé informace, kterou mám, je, že rada je nezamítne. Říkám neodmítne tedy. Znáte, víte, jaké jsou důsledky, když parlament je odhlasuje, tedy budou schváleny. To je druhý bod, za první bod a za druhé. Samozřejmě využíváme ty prostředky, které máme k dispozici na to, abychom řešili problémy, alespoň dočasně ale je jasné, že nad rámec těch eh, částek, které máme v rezervě, tak bude vhodné, abychom upravili ty rozpočtové položky pro následující období, ale to bude předmětem opravného rozpočtu, který komise ve vhodný okamžik předloží. Je to prostě technika, která je možná trošku akrobatická, ale je legální. Děkuji. Dobrá, takže teď budeme tedy hlasovat o dek, o těch příslušných decích. Takže kdo je pro dek 3 tedy? Rukou prosím, ruce zvedněte prosím. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Potom se dostáváme k dek 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Dek 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Dek 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Dek 9. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, za, přijat, pardon, dek 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Ah, uh, this is trans- ah, okay. um, dann kommen wir Nyní se dostáváme k pří- žádostem o převod nebo převod do jiných částí, tak Monika, děkuji paní zpravodajko, je zde, zde o převod Evropského účetního dvora, který zatím není úplně jednoduchý. Možná bychom potřebovali více, větší vysvětlení o eh, pozadí celé té věci. Je tam nějaký rozsudek Evropského soudního dvora, že nějaká. Sich, ähm, konsequenzen ergeben. Für mich stellt sich noch an den... Abychom tedy eh, mohli vůbec pracovat a potom zde ještě vyvstává otázka a tu otázku bych ráda odpověděla. Za prvé, co, jaké to má pozadí, jaké jsou důvody, protože když se jedná o, důsl- o rozsudek Evropského soudního dvora, tak to není nic tajného, ten je veřejně přístupný a po druhé, takové určité elegantní řešení. Tři... Tribunál zaznamená rozhodnutí eh, dvora, že se nebude stavět proti eh, AD15. Eh, jedná se o specifickou kompenzaci. Stěžovatele chce pomoci administrativě, aby s ním nastavila dialog s cílem najít možnost kompenzace za nelegální situaci, již se stal obětí. Teď bych tedy ráda věděla, co se tam vůbec stalo, abychom vlastně také byli informováni v rozpočtovém výboru, co, co de facto se, se zatím konkrétně skrývá. Wir, ja bitte. Uh, thank you, Chair. Prosím, uh, děkuji paní předsedající musím říct, že toto bylo zveřejněno v říjnu loňského roku a šlo o to, že eh, člověk, který se ucházel o místo eh, v oddělení lidských zdrojů u účetního dvora, eh, tak jednoduše a prostě nebylo Eh, bylo řečeno, že tedy ne, ta pozice není obsazená správně a e, účetní dvůr, e, respektive soudní dvůr e, žádal, že e, není, nejsou dostatečné důvody, aby tento člověk byl zbaven své funkce a e, byly z toho vyvozeny konsekvence. Monika, gegenfrage, welche Art der Entschädigung? já nevím, ten, ta osoba byla nějakým způsobem eh, odškodněna, nebo kdo, jak, jak, by, jak byl kdo eh, odškodněn. Eh, ten, ten soudní dvůr, ten, ten vždycky od nás se všechno do detailu, ale to jeho vysvětlení je takové jakési hodně mlhavé. The Court of Justice only soudní dvůr nás pouze požádal, abychom se dohodli s tímto člověkem o kompenzaci za eh, jak si ušli, ušlé prostředky. Čili eh, je to prostě věc, která si musí dohodnout, jsme si musí dohodnout zaměstnavatel, tady účetní dvůr eh, s tím eh, člověkem, a aby tedy mohl eh, ano, v souvislosti s tou, s tou pozicí ředitele lidských zdrojů. Ano, a Účetní dvůr tu dohodu s dotečnou osobou uzavřel někdy v říjnu loňského roku a e, z důvodu nedostatku e, prostředků e, ta kompenzace nastane teprve v příštích týdnech. Otázka, kolik to bude, odpověď ta otázka, ta, te, te, ty prostředky, ta výše prostředků dosud není zcela dohodnuta, bude to kolem 100 tisíc eur. No, t, prostředky, které žádáme, jsou uvedeny v tom převodu. Ale máme ještě tři další e, případy očkodnění pracovníků, kde také probíhá ještě vyjednávání. Děkuji. Dobře, já bych skutečně ráda chtěla, měla mít naprosto jasná čísla. Eh, účetní dvůr, kdykoliv eh, rumunský farmář vydá špatně 50 centů, tak eh, je velice přísný. Já skutečně chci vědět zcela jasně, kdo kolik přesně a pokud to nedokáže ústní, eh, účetní dvor, jako eh, komise musí vykazovat úplně všechno. My musíme vykazovat každý detail, tak já chci detaily od vás taky. Thank you. I'm trying to give... Děkuji. Já se vám pokouším dát eh, maximum informací, které mohu prostě rozhodnutí účetního, pardon, soudního dvora bylo zveřejněno, ale neuvádí jména. Takže já teď nejsem schopný říct eh, eh, jména a úplně přesně, na čem se dohodneme. Ale my prostě potřebujeme eh, mít dostatek prostředků na to, abychom byli schopni splnit to, co nám uložil rozsudek soudního dvora. Prostě chceme mít jenom schopnost plnit naše závazky. Děkuji. Also jetzt werde ich einfach deutlich. Sie... Tak já to teď řeknu úplně jasné eh, vy musíte, máme, máte tady eh, jednu kompenzaci tomu řediteli HR a máte tři případy mobbingu. A já chci čísla. Nemusí to být jména, ale čísla mě, mě skutečně eh, připadá velice zvláštní, jak se k tomu staví eh, účetní dvůr. Já bych měla ještě otázku navíc. Jestliže se to teprve dojednává, tak jako musíme ten transfer jednoduše a prostě provádět teď? Neměl by účetní dvůr se na nás obrátit, až bude vědět přesně, kolik potřebuje? Ano, v podstatě to bych taky do, to, to jsem chtěla. Já jsem to vlastně v podstatě chtěla říct a jsem ráda, že jsi to řekla ty, Juto. No. Takže e, zdá se, že zástupce účetního dvora nám teď už asi víc neřekne, takže v tom případě to musíme zatím teda vrátit k dopracování. Yeah, th- sorry, thank you, but... Děkuji. Náš problém spočívá v tom, že ty prostředky potřebujeme pro tu dobu, až e, to rozhodnutí budou učiněno v následujících dnech nebo týdnech, protože pak okamžitě musíme zaplatit. Jinak riskujeme, že budeme mít o další otevřený e, případ před soudem víc, e, protože nebudeme platit to, co máme soudní dvůr by vás mohl rozhodo, eh, informovat o svém konečném rozhodnutí, ale my potřebujeme ty prostředky, abychom mohli dokončit vyjednávání a přijmout stanovisko ohledně této povinnosti, abychom eh, mohli tedy realizovat rozhodnutí soudního dvora, protože eh, celé ty informace vám můžeme poslat s respektováním anonymity zúčastněných eh, osob. Samozřejmě, to je jasné, že anonymita lidí, kterých se to týká, musí být eh, skutečně tedy zachována. To je jasné, ale teď má slovo rada, potom Monika nám předloží teda nějaký návrh a podle toho budeme postupovat. Já jsem opravdu zmaten tou diskuzí. My, vy nevíte částku, my nevíme částku, ale vy teď chcete ty peníze? To je opravdu směšné, to je skutečně směšné, my to chceme odložit. Monika. Moniko. Uh, uh, Já jsem neměl překlad eh, toho posledního eh, výroku, ale eh, to je zdravé zpravování finančních záležitostí. My musíme mít připravené prostředky v rozpočtu na to, abychom respektovali rozsudek soudního dvora. Samozřejmě, že ještě neznáme finální částku, ale to je normální v každém případě my tu částku budeme mít, ale zatím žádáme maximální částku, kterou předpokládáme, že můžeme vynaložit v takovýchto případech. Ale potřebujeme mít ty prostředky v rozpočtu, abychom mohli splnit naší právní povinnost a splnit rozhodnutí soudního dvora. Jetzt Monika. Takže teď Monika formuluje nějaký návrh. Já tedy jsem k tomu dosti kritická. Podklady jsou tak tajemné, tak zamlžené, že prostě se z toho nedá vlastně nic pořádného vyčíst. V podstatě jedna stránka s nějakými velmi mlhavými údaji, to prostě já si nevezmu prostě na tuto odpovědnost rozhodnout o něco, co je pro mě jasné, že ty, ta jména například jsme, můžeme přečíst v novinách. Já bych tedy navrhla asi toto. Až budete mít přes, když budeme mít přesné údaje, přesná data a budeme vědět, co tedy de facto máme přesunout, protože když něco máme přesunout, tak rádi víme, co, kolik a kam tedy, protože ve výboru potřebujeme mít tedy eh, přesná data. 11. června se tedy znovu sejdeme ve výboru kde budete předkládat váš rozpočet, takže prosím, do, předložte nám do 11.6. nějaká konkrétní přesná data. Jinak právě protože chtěli jsme tedy ty přesuny provést na naší poslední schůzi, už se o tom jednalo poměrně dlouho, takže navrhla bych teda 11. června, pokud s tím kolegové souhlasí, tak tedy můžeme se o tom rozhodnout. Já nechci od vás žádná jména konkrétní ostatně, protože už čtu noviny, já chci pouze částky konkrétní a k čemu se budou konkrétně vydávat. Jakožto já nechci jména, to není náš úkol zde diskutovat o nějakých konkrétních jménem, jménech čili proto nejmenuju takov, žádná jména, i když v časopisech, v novinách už to bylo uvedeno. Předsedkyně dobrá, takže já si myslím, že všichni jsme se dohodli, takže soud nám tedy vysvětlil, že následujících dnech nám tedy předloží tu přesnou částku. To znamená, že potom 11. června nebo do 11. června by měl být schopen tedy nám uvést přesnou konkrétní částku a potom na schůzi 11. června o tom budeme hlasovat. Takže kdo souhlasí? Zvedněte prosím ruku, kdo souhlasí s tímto návrhem Moniky. dobrá, takže odkaz, odsunujeme to tedy a eh, ten návrh očekáváme do června. Já si myslím, pokud to bude řádně odůvodněno, když budeme vědět, co a kam budeme přesunovat, tak si myslím, že budeme ochotni. ale opravdu upřímně říkám, tak toto prostě nejde. Dobrá, takže budeme postupovat tak, získala jsi většinu ve výboru a teď se dostáváme k dalšímu bodu, politika v oblasti nemovitostí. To je možná drobné překvapení, ale je to docela smysluplné je tam pár určitých věcí, kde bych se chtěla k něčemu konkrétního mu, mu zeptat, ale také spíše to odsunuji na další nějaká bilaterální jednání nebo případně na informaci o spolu. Eh, Zpravoda jedná se o living, budovu Livingston. Eh, tam vlastně do 39.2014 musíme tu budovu opustit a nahradit. To je budova, kde se provádí hodně školení, eh, jednání, takže zde vyvstává problém, že je potřeba přijmout nějaká restrukturalizační opravná opatření i u jiných budov komise potřebuje také něco podobného, jako jsme se dohodli my, eh, jako my určité skladovací kapacity, sklady přebudovat a tak dále, takže si myslím, že je to celkem logické a smysluplné. Ty plochy, prostory, které dostáváme, jsou větší tedy než v těch původních budovách, ale je to levnější tedy výrazně, takže ta celková částka je výhodnější. Platili jsme do posud 3,8 milionu a konečně, když tedy se k tomu už tam nebudou zahrnuty nějaké vedlejší náklady, co jsme i v, tak to bude 2,88 Samozřejmě potom zde máme ještě 15 letů, takže cena za metr čtvereční zhruba 162 euro za metr čtvereční, to je ta nej, v podstatě nejvýhodnější cena, kterou jsme dosud měli, nebo která nám mohla být nabídnuta. Vidíme, že je tam určitá nadkapacita nebo přebytečná kapacita a v těch jednáních se nám tedy podařilo dosáhnout relativně dobrého tlaku na ty ceny my, aniž bych šla do jednotlivých podrobností, tak ve spolupráci se dvěma spoluspravodají považuji to za vhodnou příležitost. Už jsme tam prováděli některá školení zaměstnanců také budeme mít nabídku více kanceláří za nižší cenu. Takže tak otázka je, jak se vlastně cena klesá o 30%, ale ten bývalý majitel je také novým majitelem, si myslím, že má relativně e, zájem na tom, abychom e, my měli tyto e, budovy pronajaté. Takže Myslím si, že jinak tam žádné eh, velké problémy nejsou, takže myslím si, že bychom s tím mohli takto souhlasit. Nemám k tomu další problémy. Takže kdo souhlasí s návrhem Moniky, tak prosím zvedněte ruku. Mys... Jan a Ana taky teda, myslím? Ano, dobře. Takže je to jasné zuallererst mal am Ende unserer Abstimmungszeit. Až potom po hlasování. Okamžik, prosím. Za chviličku, jedno po druhém. Bod 12 je odsunutý, protože nejsou žádné nové poznatky, žádné nové informace, ale než půjdeme k dalšímu, tak dám slovo našemu eh, generálnímu řediteli pro rozpočet. Máme poslední řádné zasedání rozpočtového výboru v tomto volebním období stávajícím. 11. června sice ještě to bude v tomto volebním období, ale bude to mimořádná schůze takže proto vám teď dávám slovo, prosím. Oui, merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád využil přítomnosti ještě velkého počtu členů výboru po hlasování a chtěl bych říct si pár slov dí, díků vám všem na závěr tohoto volebního období, které už končí formálně tedy, jak jste řekl. Je to tedy poslední řádná schůze výboru. Sejdete se 11. června na předložení rozpočtu na rok 2015, ale skutečně dnes je to tedy poslední řádná formální schůze výboru. Tudíž bych vám chtěl všem poděkovat jménem komise, jménem generálního ředitelství pro rozpočet, mým a mých kolegů za práci, kterou jsme společně odváděli v, za těch průběhu těch pěti let. Skutečně jsme museli čelit opravdu obrovským výzvám. Mí předchůdci, v generálním ředitelství pro rozpočet mi říkali, že nikdy v průběhu jejich přítomnosti, jejich práce v generálním ředitelství nemuseli čelit tolika obtížím ale podařilo se nám, nebo vám se tedy podařilo, každý rok i přes ty problémy sestavit nebo schválit roční rozpočty. Prožívali jsme obtížná období, také jsme eh, dvakrát vlastně čelili postupu přípravy druhého prozatímního rozpočtu. Dvakrát jsme připravovali nov, nový návrh rozpočtu. Společně jsme stanovili víceletý finanční rámec, který podle všech pozorovatelů to byla nejsložitější transakce, která se kdy vlastně konala v rámci vyjednávání tohoto rámce. A díky parlamentu se domnívám, že za nesmírně obtížných okolností, kterými jsme procházeli, se vám podařilo vnést více reality a více evropské vize do oproti tedy tomu, co bylo předloženo, co vzešlo z rady. Na rok 2013 váš závazek eh, po boku komise u opravného rozpočtu byl opravdu zásadní. Všichni známe ta čísla z konce roku, částky, které bude ještě potřeba vyplatit. Jaká by byla situace, kdyby se parlament nebyl zavázal s takovou silou, s takovou vehemencí k tomu, aby prošel tento opravný rozpočet na rok 2013? A opravdu za to bych vám velmi srdečně chtěl poděkovat. Rád bych eh, využil této příležitosti také k tomu, abych poděkoval za práci na revizi finanč, na finančního nařízení. To byla velmi zdlouhavá, složitá transakce. Společně jsme se snažili vnést tam více zjednodušení. Nejsem přesvědčen o tom, že se nám to zcela podařilo. Okolnosti jsou takové, že je velice obtížné v takovémto legislativním postupu provádět takováto zjednodušení, protože je velmi silná tendence spíše ke komplikování záležitosti než k jejich zjednodušování. Nicméně si myslím, že jsme dosáhli pokroku v této oblasti. Také bych chtěl říct ještě něco osobního. Tato schůze je také moje poslední schůze, Koby. Opouštím oddělení komise 30. dubna, to znamená za tři týdny začnu nový profesní život, takže bych také využíval této příležitosti k tomu, abych vám poděkoval za důvěru, kterou jste mi věnovali a za pomoc, kterou jste mi vždy poskytovali k tomu, abychom mohli řešit, zpracovávat tyto rozpočty v tomto tak obtížném období. Pokud dovolíte, paní předsedkyně, tak bych rovněž chtěl využít této příležitosti a poděkovat nejen všem zpravodajům, ale také všem našim kolegům z, ze sekretariátu parlamentu, z oddělení eh, Evropského parlamentu a zejména bych chtěl poděkovat Ann Vitre a Jose Pašeko za podporu, za pomoc, za komplicitu, eh, pa, partnerství v rámci zpracovávání jednotlivých dokumentů v průběhu tohoto roku a vám všem, kteří budete nebo nebudete se účastnit volební kampaně, tak vám přeji hodně štěstí těm, kteří budete se účastnit kampaně a hodně ještě je to velice důležité, aby tato demokratická dimenze byla zachována a hodně odvahy a štěstí těm z vás, kteří začnou další profe- jiný profesní život. Děkuji. Ja, vielen Dank für die freundlichen Worte. In der Děkuji eh, za eh, vaše pozitivní slova. Vy jste byl eh, generálním tajemníkem DG, generálním ředitelem DG Budget, s nímž jsme každoročně projednávali rozpočty. No a je to tedy, no, bylo to v režimu který už dnes nemáme. Dnes teď platí Lisabonská smlouva a celé je to obtížnější, tak jak jste řekl. Přejeme vám přejeme vám tedy mnoho klidu a štěstí do eh, vašeho, eh, k vašeho odpočinku. Eh, já tedy všem předpokládám, že eh, také možná budu od 1. Eh, července zde a třeba se ještě nějakým způsobem počkáme. Tak a teď se eh, vracíme k tomu, co jsme odložili. Chcete si ještě jednou podepadovat o tom, co jsme odhlasovali, respektive neodhlasovali? ne. Ano, eh, já bych po 20 letech už měl vědět z paměti, jaká jsou pravidla, ale pořád je neznám. Eh, byl jsem poněkud eh, překvapen tím, když jste řekla, že vracení pozměňovacího návrhu do hry je možné zrušit cestou ústního pozměňovacího návrhu a já bych skutečně byl rád, kdyby někdo vysvětlil přesně, jestli to bylo v pořádku, nebo dobře, nemusí to být hned, může to být později, protože já jsem také eh, pracovala tedy eh, s vydáním z loňského roku a teď mám tedy eh, březen 2014 vydání a tady je to všechno černé na bílém. Jednoduše a prostě všechny ty změny, eh, které nám tady popisuje ústavní výbor, eh, tak eh, prostě ne ze všech jsme nadšení, ale tak to prostě je. Skutečně je to tak. To pravidlo, které jsem použila o převzetí pozměňovacích návrhů. Má ještě někdo něco? Ne, v tom případě se dostáváme k bodu číslo 13 a já vás mohu informovat o interinstitucionální pracovní skupině pro decentra, tro, decentralizované agentury, to je vlastně druhá taková pracovní skupina. A eh, měli bychom se tady o čem pobavit. Minule se Rada s parlamentem konečně dohodli na tom, na jakém základu budeme spolupracovat. Já se to pokusím velmi zkráceně popsat, když máme tady ještě další body. Komise nebyla zcela spokojená, ale konec konců uspokojovat komisi není naše práce. Každopádně, co se týče sdělení komise z loňského července, tak to je naše to je, to je něco, co jaksi nemusíme brát jako základ naší práce v agenturách a ten postup, jak by se to mělo odehrávat, tak eh, k tomu se ještě dostaneme ve dvou politických zasedáních, ale každopádně to musí mít eh, svůj technický základ. který to podpoří. Řecké předsednictví a de facto řecký velvyslanec po našich debatách do určité míry jak si pochopil, že tady nebude stačit určité nebo něko, několik takových eh, drobných obchůdků něco za něco a eh, v zásadě dosti vehementně se zastavoval o změnu našich pracovních metod. Takže my jsme se na něčem dohodli a to v tom smyslu, že v příštím parlamentu eh, bude, eh, bude tedy politická pracovní skupina, ta se sejde někdy v září. A mezi tím tedy probíhají už teď přípravné práce. a to v jednotlivých sekretariátech, jak v radě, tak také v komisi a tak také u nás. Čili, dá se říci, máme Ann Jensen, Moniku Holmeyer, Edgaria Zabal, ta tam bohužel eh, nebyla minule. Eh, každopádně jsme alespoň připravili cestičku příštímu parlamentu a myslím, že můžeme pozitivně pohlížet na to, co eh, můžeme očekávat, že nastane. No a teď se dostávám k pracovnímu dokumentu, který z toho tedy eh, jaksi organicky vyplývá. Jelikož eh, nám nebyla schválena zpráva z vlastní iniciativy, která by to musela eh, projít přesně, tedy tím postupem, eh, tak, aby se to zvládlo ještě do konce našeho mandátu, tak jsme uvažovali o alternativních možnostech. No a zavřeli jsme rezoluci, poněvadž poměrně složitý postup Eh, a na to už není čas, takže sáhneme k formě pracovního dokumentu a ten máte v anglickém jazyce rozdaný. Já jsem se pokusila co nejuspořádaněji sepsat, co všechno je nezbytné a proč. A také jsem zde sepsala všechno to, co bude třeba projednat v příštím parlamentu. Věci, které vůbec nejsou jasné. Agentury jsou totiž důležitou součástí, eh, no, když řeknu evropské administrativy, tak to možná není tak úplně přesné. Ano, jsou tak trošku součástí administrativy, ale e, jsou placeny z rozpočtu Unie, nikoli z administrativního rozpočtu. Čili oni jsou součástí také e, té implementační stránky evropského práva. A v této souvislosti je třeba Eh, aby si Evropský parlament byl dobře vědom úlohy a funkce těchto agentur, ale zejména, aby si to uvědomovala rada, což je ještě těžší. Jenomže tady v tomto smyslu asi nemůžeme mnoho odkázat. Spíše můžeme neustále znovu připomínat kolegům o tom, že je třeba eh, se starat o to, jaký obsah má činnost těchto agentur. Nejde jenom o čísla, o která dbát a který si nevšímat, ale jde o smysl té či oné agentury, kterékoliv z těch 32, eh, které teď máme. Co si od těch agentur očekáváme, co od nich chceme a jaké podmínky jim musíme vytvořit, aby mohli plnit, co chceme. Pokud agentura nemůže fungovat, protože jsme ji seškrtali personální náklady, nebo pokud se škrtnou peníze z evropského rozpočtu do té míry, že opět není možné provádí tuto činnost, tak potom taková agentura nemá smysl a je na zavření. Je třeba si uvědomit, že nemůžeme pořád škrtat, škrtat, škrtat a očekávat, že přesto bude všechno fungovat normálně, tak to snad je jasné. Také parlament má spoustu nápadů, eh, co ještě dále by mohly dělat ty agentury, eh, které už máme. Mám pro ně spoustu eh, nových úkolů. No a samozřejmě to je třeba všechno také zohlednit. Já jsem se toto pokusila eh, takto v tom pracovním dokumentu sepsat, aby každý, kdo sem přijde nově, eh, také eh, byl schopen se zorientovat v tom, o co tady jde. No a jinak samozřejmě ti, kteří jsou už v tomto parlamentu, tak jistě rádi budou odpovídat na otázky nováčků. Ann Jensen. Ano. My si ještě vyslechneme zprávu delovat o částečně se samofinancujících agenturách. A e, Deloitte e, také vypracovala další e, studie o poplacích agentur a to je, myslím, velice dobré a také ten pracovní dokument, teda, který jste vypracovala, to velice dobře shrnuje pro nováčky. My jsme léta spolupracovali s agenturami a já bych chtěla ocenit vaše osobní úsilí za celá ta léta. Eh, ano, my vidíme, že těch agentur přibylo, ale my k ním přistupujeme naprosto individuálně. A eh, samozřejmě Eh, není to náhoda, že to padlo na vás, protože vy kromě rozpočtu děláte ještě životní prostředí. No a náš výbor se samozřejmě intenzivně zabýval problematikou agentur. Ale podstatnější bylo to, že jsme se pokusili jak si narovnat, přehlednit a postavit na eh, principy celý tento systém agentur, toho, jak k ním přistupujeme a mm, udělat to tak, aby eh, abychom se byli schopni zhodnout také ve svém přístupu eh, s komisí a s radou. Upřímně doufám, že v příštím parlamentu zasedne mnoho poslanců, eh, kteří o tuto problematiku budou jevit živý zájem. Občas se rýsují konflikty mezi agenturami, agenturami a komisí a to by nemělo být, protože mnohé z těch agentur mají Regulační funkce jsou součástí exekutivy, exekutivy rady taky. A to je trošku nepřehledné, zvláště v té souvislosti, že radu agentury příliš nezajímají. Je to takový sirotek, tedy ty agentury. Přáli bychom si, aby se k ním rada chovala zodpovědněji. A samozřejmě e, je důležité si uvědomit, tedy kolik těch agentur potřebujeme, jestli by možná bylo e, vhodné některé zavřít, spojit a podobně. Ty otázky bychom si měli klást. Komise se pokusila o jakýsi systematický plán úspor eh, v agenturách. My jsme to zamítli, ale nezamítli jsme tedy ten problém jako takový. Jenom si přejeme, aby se k tomu přistupovalo jinak. A já doufám, že mezi komisí a parlamentem se může na to téma rozvinout plodná diskuse. Na rozdíl od rady, se kterou se na to, to téma komunikuje velmi těžko. Takže v budoucnu se snad dočkáme toho, že parlament a komise se ve svých stanoviscích zblíží. No, jsme na posledním zasedání svým způsobem. Myslím, že jsme toho vykonali mnoho, ale ještě mnoho také zbývá. Ano, děkuji, ano. Ale máme zde hosty. Chceme toho využít. A požádáme je tedy, aby nám představili studii, kterou, na které si pracovala spolu s Anglikou Wertmann. Takže mohu vás požádat. Jako stručný úvod bych chtěl říct, že cílem bylo vyjasnit pravidla a praxi u financování částečně fin- sebefinancovaných agentur EU. Zaměřili jsme se na tři EASu, ECHA a EMA. E Zabývali jsme se mnoha tématy, roz- počtová struktura, rozdělování nákladů, určování poplatků, zacházení s přebytkem a deficity a také potenciálem rozšíření samofinancování na další agentury. Definovali jsme tyto agentury jako ty, eh, které mají určité prostředky z průmyslu, ale také mají eh, prostředky z evropského rozpočtu, aby byly pokryty veškeré jejich výdaje. Eh, vykonávají veřejné úkoly pro EU a také úkoly pro své uživatele, v tomto případě průmysl. S ohledem na tyto tři agentury, které jsem zmínil, hlavní činnosti s, s, ukazují dva vzájemně se vylučující eh, postupy. Eh, za prvé eh, je to stanovení poplatků, za druhé je to rozdělování nákladů, a mm, za třetí zacházení s přebytky a deficitem. Podívejme se na EASu, to je první model, potom těch druhých dvou je druhý eh, model používán, to je ECHA a EMA. To je rozpočtový model univerzálního rozpočtu. Jsou to určité specifické rysy, které vedou ke specifickým dopadům, kdy jsou tyto modely implementovány. Možná bych začal tím, čemu říkáme výnosový model a v tomto modelu ty, přidělené eh, Eh, výnosy eh, jsou, příjmy jsou eh, jasně odliš, odděleny od té veřejné části a v té, tom druhém způsobu je zapotřebí potom oddělit veškeré výdaje, které se vztahují k tomuto druhu konání. Takže tam nelze křížově financovat mezi průmyslovými prostředky a prostředky z EU je zapotřebí toto všechno tedy patřičně rozdělit, včetně poplatku. To týká se také rezervních fondů, jak se nakládá s potenciálním přebytkem či deficitem, eh, protože může docházet k fluktuaci poptávky na základě požadavků služeb od průmyslového světa. Jedná se o poskytování informací uživatelům agentur a je, je zapotřebí také e, patřičným způsobem zadokumentovat veškeré náklady, aby finanční prostředky nebyly zneužívány. V těchto modelech je na zapotřebí jasně oddělit průmyslové aktivity a e, unijní aktivity, a je tedy zapotřebí mít dostatečně detailní účetní systém, aby to vůbec bylo možné. Také to vyžaduje udržitelnou strukturu poplatků. Tento model vyžaduje eh, rozdělení do ročních poplatků, eh, opakující se poplatků, eh, paušálních poplatků, patřičné detailní informace o nich. Pak je to otázka nepřímého zdanění uživatelů Eh, agentur. Ohledně volatility některých činností, tak jak jsou poskytovány agenturami, agentury potřebují eh, tedy požadovat trochu vyšší poplatky pro to, aby si mohly vybudovat rezervní fondy. A to také znamená, že potřebují mít velice jasná pravidla, aby předešly eh, akumulaci neoprávněných přebytků v rezervním fondu. A nyní ten druhý model. To je model univerzálního rozpočtu, všeobecného rozpočtu, kde je to jinak. Eh, není to rozdělení rozpočtu na činnosti unijní a průmyslové. Stanovení poplatku může brát v úvahu výdaje nebo náklady, ale eh, je více vedeno politikou. Eh, ne, mají tedy úvahy o nákladech takovou váhu v tomto modelu eh, křížové financování mezi EU aktivitami a aktivitami eh, průmyslu jsou eh, možné a je to i někdy nutné pro to, aby se vyvážily platby v případě možných deficitů a může tedy například peníze z těch přebytků můžou přetéct zpátky do těch minusových položek. Co se týče Eh, uživatelů zapotřebí dosáhnout transparentnosti. Na jedné straně je tu možná určitá rozpočtová flexibilita, protože to není žádné povinné pojitko mezi eh, příjmy a výdaji. V důsledku toho nicméně Evropská unie bude muset absorbovat eh, případnou volatilitu příjmu a nebo také případné nepřímé zdanění uživatelů jak ospravedlnit tato, tyto popletky uživatelů, eh, to je velice omezené v tomto případě. Na závěr to můžeme uzavřít tak, že u těchto modelů není harmonizovaný přístup eh, k financování agentur. Legislátor se někdy rozhoduje případ od případu, eh, když se například buduje ta agentura. Vidíme, že tu jsou dva zásadní eh, postoje, které se navzájem vylučují, což může vést k diskuzím. A může se diskutovat například, například o tom, zda některý z těch modelů má převládnout je zapotřebí zvažovat mnohé aspekty. Za prvé Evropská komise argumentuje tím, že univerzální rozpočtování je vhodnější i v souvislosti s tím, že by umožňovala implementaci e, e, rozpočtových škrtů v agenturách a také se vypořádat s akumulací přebytků v agenturách. Všeobecný rozpočet je také ve finančním nařízení a Eh, vztahuje se k tomuto modelu eh, financování, nicméně finanční nařízení explicitně eh, zmiňuje výjimku pro příjmy z třetích stran v souvislosti s prací či službami poskytovanými, které lze řešit jiným způsobem. Ohledně univerzálně nebo všeobecného rozpočtování, tam je zapotřebí plně nahrazovat výdaje kde opět je tedy eh, použitelný ten eh, model eh, asignovaných příjmů. Co se týče nejlepších osvědčených praxí, například v OECD, ty jsou jasně ve prospěch stanovení poplatků, že ty mají být vzaty v úvahu a také, že mají být plně proplaceny výdaje, aby to bylo transparentnější. A na závěr bych ještě chtěla říct, že za těchto ekonomických podmínek a omezených veřejných rozpočtů je obecný trend vést k větší transparentnosti a e, výdajové efektivitě. A na závěr bych ještě rád e, řekl o e, udělování, tedy rozdělování výdajů a stanovení poplatků. Chtěl bych hovořit o potenciálu rozšíření samofinancování na další agentury EU. Finanční nařízení a rámcové nařízení k tomu nemají nějaké obecné pravidlo, jak by měly tyto poplatky vybírat patřičné agentury. Financování, jak bylo zmíněno, je řešeno individuálně eh, a to při uh, ustavení agentury. Máme devět agentur, které nejsou plně financované EU. Eh, šest z nich posky, požaduje poplatky a ty tři zmíněné předem EASA, EMA, ECHA a další ještě jsou plně financované, a pak to je EFSA. Co se týče rozšíření principu samofinancování, navrhujeme dvojkrokový postoj. Nejdříve v analýzu finanční a potom proskoumat, zda tu jsou potřebné podmínky k tomu, aby mohly být vyžadovány poplatky pro ty partnery nebo spolupracovníky na trhu pro ekonomické e, subjekty. Jedná se například také o dohled nad těmito ekonomickými subjekty a pak je třeba tedy ještě analyzovat a zjistit, zjistit dodatečné podmínky, které případně by bylo zapotřebí plnit. Například do jaké míry mohou být identifikováni jednotliví uh, uživatelé, aby se jim mohly uložit ty poplatky. A co znamená nákladová efektivita, mohou být tedy poplatky vyšší eh, než náklady na Eh, získání těchto eh, plateb eh, z poplatků a na závěr, do jaké míry je tu politická ochota určité poplatky za určitých okolností určitým ekonomickým subjektům ukládat. Pokud se podívám na ten první krok, tak myslím, že tu šest agentur, které poskytují služby průmyslu, ale v současné době neukládají za to žádné poplatky a to je spolupráce s elektronickými eh, regulatory eh, EFSA, bankovní orgán, EIOPA, EMSA a ERA tomto kontextu je zapotřebí brát na vědomí, že komise už uvedla detailní studii o agentuře EFSA, ze které je zjevné, že by nebylo vhodné žádat poplatky od ekonomických operátorů, protože by to bylo příliš složité a že by to také mohlo ohrazit, ohrozit eh, nezávislost agentury pro ERA. Se v současné době vypracovává eh, hodnocení dopadu. Tím si myslím, že jsem poskytla jasnou, eh, jasnou osnovu této studie. Děkuji vám za pozornost. Ja, Ano, děkujeme. Jsou tedy nějaké otázky? Já, možná Ana a já. A ano, Jens jo? Ano, děkuji oběma spoluspravodajkám za tu provedenou studii. Vítám tady kolegu z Deloitu. Máme uzavřenou smlouvu s Deloitem. Jak jsme hm, viděli na těch slajdech, tak už jsme spolupracovali. Co se týká otázky, tak k těm, k těm vašim zjištěním, tak když na předposledním slajdu s těmi z těm zelených a bledě modré jsem viděl tam ta schémata, tak v bodě 2 říkáte, přečtu to teda anglicky. Uh, significant. Eh, žádání poplatků zásadně neohrožuje nezávislost. Eh, to je asi osvědčená teze, protože naše já si myslím, že bychom spíše měli očekávat proti, protiklad. Takže když například v tom financování poplatku bychom záviseli tak možná, abychom šli co nejvíce vstříc těm zákazníkům tedy. A tady tato vstřícnost by už hm, měla vyžadovat určitý zásah do té nezávislosti, takže možná, kdybyste byl tak laskav a ještě nám mohl trošku vysvětlit, jakou argumentaci jste tedy používali pro tuto vaši tezi. The point was raised in some of the uh, interviews we had. To bylo v určitých rozhovorech s eh, různými um, partnery, eh, institucemi. Pokud se bude agentura plně spola, spoléhat na poplatky z daného promyslu, tak to může vytvořit vztah. Eh, určitý vztah závislosti, někdy to může být pří, takový případ, například jako EFSA, jindy je nezávislost možná jen díky správnému řízení agentury aby nebyla tedy ovlivněna eh, průmyslem a já si myslím, že to je právě bod, kterému by bylo možné se tedy vyhnout, takže by bylo možné tedy předejít tomuto nebezpečí v souvislosti se vybíráním poplatků. Takže pokud se na to dívám správně, tak je to vlastně financováno zcela prostřednictvím těch poplatků u těch agentur, které tedy řeší tedy ve souvislosti s odvětvími určité certifikace nebo registrace. Je to tedy jako na základě určité objednávky, poptávky. A potom vlastně to nebude tedy záviset na tobě nebo na mě, ale jsou to ty poplatky, které jako určitým způsobem neč- objevují se často na trhu. Já vím, že ano, je to jasné, že jde o evropskou harmonizaci nebo úřad pro evropskou harmonizaci. A samozřejmě potom jsou také národní poplatky, které jsou relativně vysoké, proto ano, tam probíhá to hodně, mají hodně práce, ale myslím si, že zde úplně také nevidím, kde by ta nezávislost měla být ohrožena. Jsou teda ještě nějaké jiné otázky? Není tomu tak? Takže vám děkujeme za provedení té studie. Máme to všichni vytěštěné černé na bílém, tedy v řádné formě, takže si to případně můžeme ještě přečíst, ještě se k tomu vrátit, jestli, pokud jsme třeba něco úplně nepochopili. Děkuji tedy všem, kteří se účastnili této poslední řádné schůze výboru pro rozpočet. Ti, kteří tedy a kteří tady ještě relativně disciplinovaně jsme zvládli náš pořad jednání, takže ještě jednou děkuji. Je hezký den, schůze koordinátorů je zrušená, protože nejsou žádné naléhavé body, které bychom měli projednávat, takže jsou propuštěni nyní i koordinátoři. Děkuji vám všem.